Uh, uh, Drazí kolegové, všechny vás zde vítám. Omlouvám se vám za uh, drobné spoždění. Já jsem byl ještě na jiné schůzi a bohužel Brusel je zcela ucpaný. Asi bude potřeba přestávky na oběd na Vánoce vždy prodloužit. Každopádně vítám vás na poslední schůzi v roce 2013, která bude probíhat dnes i zítra Máme eh, dosti detailních návrhů ke zvážení a zítra pak několik velmi důležitých hlasování, na která, jak vím, se těšíte. Takže připomínám, že zítra od 9.45 připomínám, budeme hlasovat a bude to celá řada zpráv, které diskutujeme již dnes, takže eh, si to dnes můžeme probrat a zítra pak odhlasovat. A po, znamená vám, že zítra odpoledne schůze nebude. Původně byla naplánována, ale nebude, takže si ji prosím škrtněte. Nicméně v 11.15 zítra bude neveřejná, zaseda, neveřejná schůze koordinátorů. Dobrá tedy. Nejprve tedy sdělení předsedy. Jako vždy naše schůze je přenášena po internetu. Takže vítám i naše nadšené diváky na internetu a přeji vám příjemný poslech. Eh, rovněž připomínám, že jsme pilotním výborem pro takzvaná paperless meetings, tedy bezpapírová jednání a pro všechny členy výboru IMCO a asistenty a zaměstnance politických frakcí je k dispozici aplikace, kterou si můžete vyzkoušet a která vám umožní dostat všechny dokumenty k tomuto zasedání eh, do svého iPadu nebo laptopu a nemusíte již sebou tahat hordy papírů. Takže eh, chcete-li být bezpapírovými členy tohoto výbory, výboru, můžete začít. Rád bych vám pak rovněž připomněl, že dnes večer proběhne eh, koktejl ke konci roku eh, ve foaje před tímto sálem a doufám, že se ke mně všichni připojíte. Je to samozřejmě i pro naše zaměstnance, pro všechny naše zaměstnance a přizvali jsme také celou řadu komisařů, zejména ty, kteří s námi spolupracují, takže se snad sejde dosti značné množství hostů a oslavíme eh, moc hezky, řekl bych, eh, velmi plodný rok, takže prosím v půl sedmé. Pak eh, vydána byla již vánoční verze našeho biletínu, je to ještě čerstvé z tiskárny, pokud někdo na webu, kdo následuje přes web a chtěli by toto eh, získávat, prosím, pošlete nám e-mail. Eh, je tam i vánoční sdělení a taková hezká fotečka eh, na zadním obalu. Dále tedy zápisy ze schůze z listopadu. Příslušný dokument máte ve složkách. Ten zápis bude považován za schválený, pakliže do konce schůze nikdo neoznámí žádné výhrady. A teď, než se dostaneme k zprávě paní Colin Langen, což je první naše legislativní zpráva pro dnešní odpoledne, bych vám rád sdělil aktuální informace o jednáních, respektive požádám kolegy, aby vás informovali o jednáních. Vidím, že tady je paní Šaldemoze, která společně s paní Pětikajnen pracuje na velice důležitém balíčku pro bezpečnost produktu a dohled nad trhem, takže pokud e, bude paní Šaldema se souhlasit, dál bych jí slovo, aby nám poskytla aktuální informace, jak se věci mají e, v oblasti možného pokroku v této věci. Jenom vám připomenu, že jsme zpravodajce již dali mandát e, před časem, aby jednala ale pokud vím, zatím žádná jednání neproběhla, já tam tedy nechodím, ale to nám jistě řekne paní Šaldemoze, jak to přesně je, takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo. No, eh, vlastně novinky žádné nejsou od minulé, kdy jsem výbor informovala, eh, jak probíhají jednání. Problémy stále jsou, nikoli v parlamentu, ale v radě. Eh, rada zatím nevydala mandát takže e, jsme v kontaktu jak s litevským předsednictvím, tak i s nadcházejícím řeckým předsednictvím. S nimi já se ostatně setkám zítra. A zjistíme, jaké jsou možnosti e, dalších jednání. Nicméně je asi potřeba, abychom začali zvažovat přivedení této zprávy do pléna, a to co nejdříve. Zatím eh, jsem to stále nevzdala, nicméně momentálně věci vůbec nevypadají růžově. Řekla bych proto, že bychom měli plánovat eh, hlasování v plénu a této zprávě, nicméně bychom si neměli zavírat dvířka před možnými jednáními v radě, pakliže rada přece jenom nakonec jednací mandát někomu udělí. Každopádně je potřeba dostat se zpátky na správnou cestu, aby nám to okénko pro plenární hlasování u této zprávy neuteklo, pokud že by se rada nedomluvila. Ráda bych také řekla, že si myslím, že to je skutečná škoda. Toto je velice důležitý legislativní návrh, který by mohl znamenat značné výhody jak pro spotřebitele, tak pro evropské firmy. A tím, že nedosáhneme dohody, nastane situace, že tento legislativní návrh nebudeme moci finalizovat, což by byla velká škoda. Konec konců i před evropskými volbami nebylo špatné občanům ukázat, že i jejich názor zde má váhu. Nicméně teď je tedy míč eh, v teď je tedy míč eh, u rady a doufejme, že i oni se zmohou na nějaké rozhodnutí a to brzy. Takže tolik. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní kolegyně. Takže eh, co se týče problému, můžeme si tady říci, že eh, ta hlavní překážka jsou tam ta označení původu, nebo jsou zde ještě nějaké jiné problémy? Pokud já vím, pane předsedo, jde hlavně o článek 7. Pak ještě několik ustanovení o dohledech, dohledu nad trhem, ale asi ten největší problém je to označení made in, vyrobeno v. Já už jsem na poli tohoto výboru kdysi řekla, že ačkoliv máme jasný mandát z tohoto výboru, diskutovala jsem se stínovými zpravodaji a řekla jsem, že jsme připraveni jednat, to samozřejmě, nicméně nezahájíme jednání, dokud alespoň nebudeme sedět u stejného stolu za mnou nedávno přišli, ptali se mě, jestli už můžeme zahájit jednání vlastně ještě předtím, než eh, vstoupíme do jednání oficiálně. My jsme řekli, že v žádném případě, ale že jsme připraveni jednat. Ráda bych proto vyslala tento signál opakovaně předsednictvu. Jsme ochotni jednat i o článku 7, ale teprve tehdy, kdy budou probíhat formální jednání a všichni budeme u jednoho stolu. Um, thank you. Děkuji vám. Já to vaše zklamání sdílím. Zejména vzhledem k tomu, že vy a spolu zpravodajové a všichni ve výboru jsme se ze všech sil snažili hlasovat včas, abychom měli čas na jednání a teď ta jednání se nekonají, takže je to opra- opravdu e, eh, bohapustá ztráta času. Nicméně můžeme pak bilaterálně zvážit, jak bychom mohli na radu zatlačit. Tak, e, další téma, kde probíhají trialogy, e, jsou rádiové vlny a, a vybavení pro rádiové vysílání, ale paní Weiler tady není. Já jsem předsedal poslední schůzi, tak vás budu stručně informovat. E, poslední schůzka byla velmi konstruktivní, zaměřovali jsme se na e, různé rozdíly mezi stanoviskem parlamentu a rady. Jsou to v podstatě čtyři hlavní témata. A ve všech těchto oblastech navrhujeme radě možné řešení. Naplánovánu jsme měli jednu schůzi na 5.12., nicméně rada se rozhodla, že s námi tehdy jednat nechce a informovali nás minulý týden s tím, že tedy teď už se jim s námi mluvit chce a že zvážili naše alternativy. Takže doufejme, že i na poli rady došlo k určitému pokroku. Poslední náš trialog s litevským předsednictvím proběhne eh, ve čtvrtek ráno 19. prosince a doufám, že paní Weiler nám připraví takový hezký milý vánoční dárek. Eh, no nic, eh, omlouvám se paní Colin Lagen, že musíte počkat, ale toto jsme museli říct. Dobrá, takže jdeme na první bod toho jaksi řádného programu dnešního odpoledne, tedy legislativní návrh komise, který se týká elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek. Paní Colin Langen je naše zpravodajka. Eh, hlasovat o stanovisku, o, o, o její zprávě, pardon, budeme zítra, přičemž ve výboru již proběhly velmi rozsáhlé diskuse, takže dnes odpoledne budeme mluvit pouze o kompromisních návrzích. Pokud vidím, Všichni stínoví zpravodajové tu jsou, kromě pana Krojcmana, já, pan Tarabelo, nevím, kdo za liberály tedy. Pan Rošfor za liberály, ano. Dobrá, takže nejprve dám slovo paní Colin Langen, aby nám řekla něco o pozměňovacích návrzích a kompromisech a poté budou mít slovo stínoví zpravodajové. Paní Colin Langen. Já, eh, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, cílem návrhy této směrnice je učinit další krok eh, z hlediska digitálního trhu. A to musíme přivítat. O co jde? Jde o to, aby se vypracovaly evropské standardy, eh, které by byly používány počínaje konkrétním okamžikem a které by umožňovaly elektronickou fakturaci. To znamená účty které nyní jsou posílány, by mohly eh, být potom zpracovávány jednotlivými přijímacími orgány, jako jsou obce, pokud budou tedy v elektronické podobě. Ještě malá informace. Nikdo nebude povinen tyto standardy používat. I papírové faktury mohou být nadále zasílána, ale pokud tedy určitá faktura bude v této podobě eh, zasílána, pak musí být akceptována. Jaká je současná situace? Zatím v EU máme různá řešení. Například Belgie již mají funkční elektronické fakturace. V jiných státech takový systém se rozpracovává. Jsou tam různé základy a tím pádem také různé standardy, takže tady není interoperabilita mezi těmito systémy zároveň. A proto je správné, že chceme tedy vypracovat evropské standardy, které by umožnily vyměňovat si tyto faktury. Návrh komise má devět článků, ale Pravda je, že se vygenerovala celá řada otázek, ale jak jsem již uvedla, my jsme měli velmi málo času, což nebylo příliš prospěšné. 33 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Pak ještě ze strany stínových eh, zpravodajů bylo 53 eh, pozměňovacích návrhů předloženo. My jsme intenzivně pracovali se stínovými zpravodaji. Chtěla bych jim srdečně poděkovat. Byla to mimořádně vstřícná spolupráce, dostal se mi obrovské podpory a proto se mohla předložit balíček kompromisů na základě všech těch eh, podnětů, které jsme mohli takto zpracovat. Zvláště bych chtěla poukázat na to, že jak v německé, tak anglické verzi hm, jsme mohli také zajistit účast lingvistů, právníků, kteří se snažili Eh, přeskoumat všechny právní a jazykové záležitosti. A teď ke kompromisům. Vycházím z toho, že hlasování zítra bude moci rychle proběhnout. Ten kompromisní balíček převzal návrhy od zelených, EKR a také SAD. Eh, všechny tyto skupiny nám signalizovaly svůj souhlas. V posledních minutách jsme s Alde ještě hovořili o 8b, což je úvodní ustanovení a eh, vyjasnili jsme eh, tedy toto přání ALDE, aby tyto pozměňovací návrhy byly eh, převzaty. Takže to vypadá tak, že nebudeme mít žádné problémy s kompromisy. Hlavní body. Ještě bych chtěla říct, že ty texty, které nyní vám byly rozdány, ještě neobsahují Eh, ten text 8b, jak jsem o tom hovořila, protože vše už bylo vytištěno v době, kdy právě jsme se dohodli na tomto znění. Jaké hlavní body tady jsou? To znamená harmonogram z hlediska vypracování těchto norem. Jedná se zvláště o článek 3 a podmínky. My jsme tedy e, požadovali, aby tyto standardy byly vypracovány. Řekli jsme, že by bylo dobré vypracovat seznam hlavních požadavků, kde by byly e, Eh, začleněny všechny hlavní body, které by měly být vypracovány do tří měsíců. Potom jsme tam hovořili o 25 měsících, potom přílohy, dále také jsme hovořili o dodatečných eh, bodech, jako je interoperabilita, ochrana osobních dat, podpora malých a středních podniků a také začlenění nebo přizpůsobení se mezinárodním normám. Používání těchto eh, norem by mělo být tady podpořeno v jednotlivých podnicích. Zavedli jsme testovací fázi, eh, která by měla proběhnout v období 6 měsíců. Eh, tady by se měly vyčistit jednotlivé problémy a mm, je tedy dobré toto dodatečně hlou, hlou, hluboce přeskoumat ale tady je nutné do to, této testovací fáze zařadit také praktické uživatele. Dále lhuta tří měsíců pro komisi, tedy pro zveřejnění takže eh, je to 36 měsíců celkem z hlediska vypracování norem až do zveřejnění. Dodatečně jsme také stanovili postup podle článku 11 to znamená, kde je možné, aby členské státy nebo parlament vznesly určité námitky k rozvoji těchto norem. Dále je nutné tedy eh, také zač- zařadit do tohoto textu prováděcí akty. Tento text je velmi důležitý. Takže já si myslím, že můžeme podpořit takové návrhy, které hovoří o praktickém využití a o snižování tedy eh, nákladů. To bylo už také vyjasněno ale ALDE. Ještě několik eh, připomínek článku 6. Po zveřejnění těchto norm členské státy by měly mít dostatek času, aby tyto normy převedly do svého eh, práva. Musím konstatovat, že mnoho států již má k dispozici elektronickou fakturaci a tady musí být přeměřená lhůta stanovena. A ještě jednou bych chtěla říct, že lhůta pro použití těchto norem je dvoufázová, nejdříve převedení a vytvoření těchto norem, to je záležitost komise, a potom je zde lhůta pro provádění členských státek. Co se týče závěru těchto jednotlivých návrhů, takže máme tady lhůtu pro provedení všech těchto podmínek v období 36 měsíců. Pan Tarabela navrhl 12, pan Šváb 36 a 48. Takže pan Darabela hovořil o odstupňovaném harmonogramu. Já jsem navrhla 15 měsíců pro centrální úřady a 15 dalších měsíců pro necentrální úřady. Takže 36 měsíců zpracování ze strany komise a pak 15 eh, měsíců, takže je to 66 celkem měsíců. Takže eh, zde je důležité eh, také konstatovat, že komise musí pokud možno postupovat velice rychle. Takže, pane předsedo, to je tedy moje stanovisko k tomuto návrhu zprávy. Srdečné díky. Well, thank you very much for that. Eh, děkuji vám za toto vysvětlení. A máme tady také některé kompromisní pozměňovací návrhy. Já myslím, že to je ve prospěch textu a Tady pan kolega z komise je také přítomen a my mu dáme slovo poté, co vyslechneme všechny stínové zpravodaji. Nejdříve tedy má slovo stínový zpravodaj pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Směrnice o elektronických eh, fakturacích je součástí balíčku mm, veřejných zakázek, obsahuje eh, stejné body jako směrnice o Eh, veřejných zakázkách 14. ledna, myslím odpoledne v 15 hodin, o nich budeme eh, diskutovat a 15. hlasovat. 5. Eh, září jsme o nich hlasovali v IMKO, takže to bude velké potěšení, že se k tomu takto dostaneme a bude to jistě příležitost si k tomu to přepít. Obě směrnice, které se týkají veřejných zakázek, při zvážení pokroku, kterého jsme dosáhli v oblasti dematerializace Eh, u veřejných zakázek, si uvědomujeme, jak velice pozitivní dopad to má, když používáme elektronické nástroje a elektronickou veřejnou zprávu. Snižuje to náklady, transparentnější jsou postupy a je to rozhodně tedy velká výhoda pro všechny subjekty. Jakožto eh, stínový zpravodaj za SAD eh, navrhuji, aby se také snížil čas potřebný pro transponování. Hovořili objevily se o 12 měsíců po zveřejnění a zastištění interoperability, eh, zabránění následným nákladům eh, pro eh, zadavatele veřejných zakázek a podobně paní Colin Langen, jakožto zpravodajka, tady vzala v úvahu e, různé body, které jsem navrhl, jistě částečně, ale to je normální, protože takový je princip e, kompromisu, s tím není problém. Například doba na transponování. I když se snižuje, je to pořád ještě hodně 51 e, pro centrální orgány, 61 pro místní orgány plus zkušební období a Není tady záruka eh, dalšího zjednodušení, které by bylo možné. Standardní dokument může být eh, stažen velmi jednoduše. Vzhledem k tomu, jak je důležitá fáze zkušební, a podle zpravodajky, v tom byla zpravodajka velice přesvědčivá, tak já jsem rád, že přijala návrh vyjasnit bod 8, tak jak to navrhl pan Krojcman i já, společně jsme to navrhli. A musím říci, že se velice cením úsilí paní Langen za její schopnost vypracovat tuto zprávu a e, velice rychle zpracovat pozměňovací návrhy. E, celá řada schůzek proběhla, jedna za druhou, velmi rychle po sobě a já rozhodně děkuji za tuto ochotu a prohlašuji, že jsem zcela otevřen eh, přijmout kompromisy tak, jak jsou navrženy. Děkuji vám. Takže my se také těšíme na hlasování o celém tom balíčku, eh, kdy toto je vlastně další důležitá součást tohoto balíčku. Takže bude to e, příští týden v úterý nebo ve středu? V úterý. 14. E, ve 3 odpoledne diskuse. To je velice dobré datum, protože se normálně počítá s tím, že se diskutuje dost pozdě večer, tentokrát to tak nebude. A pak 15. ledna hlasování. Ano takže to budeme vidět na webu. Uvidíme, jak ve tři hodiny bude probíhat velice eh, důležitá diskuse v úterý 14. ledna. Já myslím, že všichni to budete sledovat a podařilo se nám tedy získat prime time, hlavní vysílací čas a myslím, že všichni členové výboru tam určitě budou účastní. A nyní prosím pan Rošfor, který zastupuje pana Krojcmana. Ano, pane předsedo, já vám děkuji a já vám vás prosím, abyste omluvil Jurgena Kreutzmana, který dnes odpoledne tady být nemůže, ale pověřil mě, abych vám předložil jeho poznámky. Samozřejmě děkuje zpravodajce a stínovým zpravodajům za práci i za dobrého ducha spolupráce. Mark Tarabila o tom už také hovořil před chviličkou, eh, že to byla velice dobrá spolupráce. Jeho jménem, pana, tedy jménem pana Krojcmana, bych chtěl jenom připomenout stručně, v jakém eh, duchu jsou tady návrhy za ALDE. Pan Krojcman zdůrazňuje, že tato nová norma eh, elektronické fakturace má zajistit ochranu osobních údajů a musí brát v úvahu specifické potřeby malých a středních podniků. Stejně tak jako potřebu všech eh, Eh, orgánů při výběrových řízeních, kterých je velmi mnoho, mají velmi různé velikosti a různý status. Také vyjadřil přání, aby nová norma umožnila eh, použití i při obchodních jednáních mezi podniky v rámci B2B, aby bylo možné vyhnout se zbytečným nákladům a aby bylo také eh, v souladu s mezinárodními normami v dané oblasti. Pan Krojcman je velmi rád, že zpravodajka, jak ostatně už bylo před chvílí řečeno, zahrnula eh, tyto návrhy do kompromisů, které předkládá. Samozřejmě u otázky doby na zavedení, tedy transpozici, což je ještě předmětem diskuse, tady Jürgen Kreutzmann eh, zdůrazňuje, podobně jako i zpravodajka, že je třeba brát v úvahu potřeby všech eh, subjektů, zejména těch malých eh, subjektů. Ale vzhledem k tomu, že náklady na přizpůsobení by měly být relativně malé, Eh, tak se zdá reálné počítat s kratší dobou na transpozici. To má také, to také zdůrazňuje eh, pan Kreutzmann, 12 měsíců pro centrální orgány a 24 měsíců pro eh, menší subjekty. A Poslední kompromis, o kterém se tady hovořilo, 15 plus 15 měsíců, stoprocentně neodpovídá původní myšlence. Je to rozhodně lepší než původní návrh zpravodajky, což bylo 18 plus 18 měsíců. A e, v tedy celkovém vyznění to je přijatelné. Jürgen Kreuzmann také e, přijímá e, ústupek paní zpravodajky pro transpozici z hlediska evropského normalizačního regulačního eh, orgánu, bylo by to 24 eh, měsíců místo 32 měsíců. A v textu je také dobré ještě vyjasnit úvodní body odůvodnění aby text eh, byl pozvat v úvahu již během procesu transpozice, abychom co nejméně ztráceli čas. Já vám děkuji za pozornost a jistě chápete svého vystoupení, že frakce ALDE podporuje všechny kompromisní návrhy a velmi za ně děkuje. Mnohokrát děkuji. Já jsem velice ráda, že jsme dosáhli konečně kompromisu. Chci eh, také poděkovat paní Lagen, která měla velkou trpělivost a byla velice vytrvalá a obhajovala eh, právě zjednodušení tohoto postupu takže naše frakce může hlasovat pro a snažila se také zajistit, aby nebyly další návrhy po tomto zasedání. Pro mě je to velice důležité a chtěla bych zdůraznit jednu věc na adresu Algre. Když se tady říká, že nesmí vznikat další náklady, tak je také důležité, abychom u těch lhůt eh, vždy eh, měli na mysli realistický přístup. Nebylo by dobré nerealisticky stanovovat lhuty, protože to navyšuje eh, tyto náklady. Takže eh, doporučuji, abychom zůstali u těch kompromisů. Já jsem sice chtěla také vystoupit s určitými návrhy, ale mohu tedy akceptovat kompromisy, tak jak tady byly předloženy. Uh, Děkuji vám mnohokrát a teď na dokončení kolečka stínových zpravodajů bych já, vzhledem k tomu, že jsem stínový zpravodaj, rád řekl, že souhlasím s tím, co všichni říkali o tom, jak paní Colin Lagen velmi pracovitě zapracovala mnoho těch velmi dobrých myšlenek na posílení tohoto návrhu do něj. E, určitě nás v tom podpoří i komise a potvrzujeme také přístup o celém tom testování jako takovém, jako o procesu. Další důležité aspekty, které teď v těch kompromisech jsou, se týkají například eh, soudržnosti eh, tohoto s celým tím systémem komunikací a fakturace prostřednictvím eh, celého procesu zadávání veřejní, veřejných zakázek, ale i pro následné transakce, protože elektronická komunikace pro fakturaci se netýká pouze té smluvní části, ale týká se i implementace, zejména pak, když se týká o smlouvy s průběžným plněním. Tam může být eh, vysoká míra transakční aktivity a proto je důležité zohlednit to, že eh, nejenom udávání veřejných zakázek bude vstřícnější, mimo jiné vůči malým a středním firmám, ale celé fungování těchto smluv bude snazší a myslím si, že právě proto bychom měli tento přístup prosazovat. Dále Eh, tato směrnice bude vyžadovat, aby veřejné orgány jak přijímaly, tak zpracovávaly faktury eh, prostřednictvím toho systému e-invoicing. Předložili jsme také konkrétní návrhy k eh, smlouvám vojenského, vojenské povahy a obrané povahy a i ty podpoříme při zítřejším hlasování. Než dám slovo komisi, chce vystoupit ještě někdo? Dobrá, tím pádem dám slovo panu Stamperovi za komisi, eh, co nám řekne k těm kompromisům a návrhům. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, poslancům a poslankyním a paní Colin Langen a všem stínovým zpravodajům za to, jakým způsobem, skvělým způsobem odvedli tuto velmi důležitou práci. E, a zejména jim děkuji za to, že ji provedli tak rychle. Všichni víme, že mnoho času na dokončení tohoto návrhu skutečně nemáme. A myslím si, že e, rychlost práce parlamentu je na místě ocenit. Myslíme si také, že ten návrh byl eh, v mnoha ohledech zlepšen. Vítáme zejména ustanovení o ochraně dat, to je jednoznačně velice důležitá věc. Myslíme si, že celá ta fáze testování, na které zpravodajka trvala, je určitě rovněž eh, velmi důležitou a pozitivní složkou tohoto procesu je samozřejmě také důležité, eh, aby to, co ten standardizační proces vytvoří, bylo použitelné pro jednotlivé zúčastněné strany. Co se týče testovací fáze, je jasné, že se chceme vyhnout dalším spožděním. ten kompromis tak, jak je vypracován k té testovací fázi, je jednoznačně pozitivním krokem. Pak zde zbývá eh, ještě několik věcí, které se musí vyjasnit během trialogu, co se týče testování, co se bude testovat, jestli norma jako taková, nebo mapování, nebo něco jiného. Ale to už je technická otázka, kterou určitě můžeme vyřešit na úrovni třístraného jednání. Ale každopádně se jedná o pozitivní vstupy. E, dále bereme na vědomí a z větší části také souhlasíme s tím, že je nutné, aby kolegislátoři byli více zapojeni do tohoto procesu, tedy nejenom poté, co bude směrnice přijata a podepsána, ale i v určité fázi po vypracování těchto norem nebo alespoň v tom procesu kolegislátoři musí také intervenovat. Tento princip přijímáme a chápeme. Jsme přesvědčeni, že zejména článek 11 té legislativy o standardizaci je náležitý mechanismus, který nám přesně toto zajistí. A obecně za to, a tom budeme diskutovat i na třístraném jednání, je pro nás velmi důležité to, aby tyto vstupy, tato kontrola kolegislátorů se pohybovala a zůstala v rámci toho, co jsme přijali v kontextu legislativy o normalizaci. Ale opět to, i toto bude téma pro třístrané jednání. Co se týká oblasti, kde máme určité problémy, a to bude asi těžší v těch jednáních, je otázka načasování. My jsme skutečně přesvědčeni, že načasování musíme udržet na co nejkratších lhůtách. Samozřejmě chápeme, že orgány, které udělují zakázky, ať už regionální nebo lokální, potřebují víc času, to bereme na vědomí. Nicméně eh, ty lhůty, které se nám navrhují, nám připadají až příliš dlouhé a příliš by prodlužovaly celý ten proces. Ono se nám totiž stává to, že tím pádem nespl, nesplňujeme závazky v rámci balíčku o elektronických veřejných zakázkách. A vzhledem k tomu, že tady je hodně interakce mezi různými aspekty směrnice o elektronických veřejných zakázkách, ať už vypisování nebo udělování nebo jiné kroky procesu, myslíme si, že by tyto kroky měly být v souladu s tím, co chceme odsouhlasit o elektronické fakturaci. A tam zatím nejsme. Nicméně jsme si poměrně jistí, vzhledem k tomu, že jsme všichni na jedné lodi a jsme přesvědčeni o tom, jak důležitý je tento legislativní balíček. Přičemž samozřejmě ze všech stran kolem stolu zaznamenáváme snahu dosáhnout dohody. Jsme přesvědčeni, že na příštím trialogu se nám to již podaří. Ještě jednou všem děkuji. Děkujeme za kladnou zpětnou vazbu. Vy už předpokládáte, že to třístrané jednání bude. Já formálně říkám, že my to rozhodnutí musíme přijmout. A to záleží na paní Colin Lange na stínových zpravodajích. Teď poprosím paní Colin Langen o schrnutí a o to, aby nám, abych tak řekl, naznačila, jakou přijme strategii vzhledem k radě. A chci se vás zeptat, jestli už jste diskutovala s řeckým předsednictvím a pokud ano, jak to zhruba vypadá co do možného pokroku za jejich předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, co řekli stínoví zpravodajové, tak eh, je to tak eh, zjevné a je si to tak blízko, že to není nutné okomentovat. Ne, s řeckým předsednictvím jsme ještě nemohli diskutovat. Chtěli jsme se eh, o to postarat právě v návaznosti na dnešní jednání budeme diskutovat o strategii. Hlavním bodem samozřejmě budou lhůty, protože musíme dávat pozor na to, aby se vyjednala ještě lhůta na transpozici, na provedení a samozřejmě také musíme zohlednit eh, lhůty pro komisi. Měla bych ještě jednu otázku na komisi, pane předsedo, protože já se domnívám, že pan Tarabella tady udělal velice eh, zajímavý eh, návrh už ho předložil jednou. Eh, podle pana Tarabely by mělo být možné, aby bylo možné stahovat tyto normy. Samozřejmě to by bylo z hlediska používání velice jednoduché a pro obce by to bylo eh, velice eh, zjednodušující a mohly by pracovat rychleji. Ptám se komise, je toto vůbec myslitelné a proveditelné? Pokud ano, bylo by dobré tedy prověřit toto zjednodušené řízení. Děkuji, pan předsedo. Good. Dobrá, děkuji. Chce komise ještě reagovat? Děkuji. Opět i toto je součástí technických diskusí. Pokud chápeme normu jako seznam určitého obsahu, tak eh, upřímně nevidím žádný problém v tom, aby se to stahovalo tím nebo oním způsobem, ale problém je, že pokud, že vedle norem máte i syntaxi a mapování, což je způsob, jakým se tento obsah převede do počítačového jazyka. A říkám si, že ty různé syntaxe, ty různé programy pro integraci norem asi podle definice nebudou stahovatelné. A tím pádem eh, zde nevidím žádné technické obtíže. Ale nemyslím si asi, že tímto ten proces jednodušíme. Podle mě tady ty problémy nejsou. Ačkoliv o tom bychom možná třeba mohli hovořit až bilaterálně Dobrá, děkuji. No, každopádně bude užitečné, že se setkáte s řeckým předsednictvím ještě dnes odpoledne, protože eh, zítra třeba budete od nás chtít mandát. Myslím si, že nikdo nebude proti, ale umožní vám to pokračovat v jednáních. Jinak bychom to museli udělat až v lednu, ale to nechám na vás. Dobře, děkuji všem. Připomínám, že hlasovat budeme zítra. A poté, za předpokladu, že výbor bude souhlasit, navrhneme zahájit jednání s radou. Eh, a řekl bych, že i oni budou v těch jednáních chtít začít, protože se chce dosáhnout dohody ještě před únorem, abychom to mohli dostat na plénum a celý tento proces uzavřít. Jsem si jist, že i vy, paní kolegyně, to budete chtít stihnout a bude to vaše první legislativní zpráva, takže to bude jednoznačně na místě a my se vám v tom pokusíme pomoci. Dobrá, tím jsme tedy uzavřeli bod číslo 5 na pořadu jednání a jdeme na další bod na našem pořadu jednání, což je zpráva zpráva našeho výboru, která reaguje na implementaci směrnice komisí o uplatňování eh, ne, o, eh, ustanovení o ne, nekalých obchodních podmínkách. Eh, Robert Rošvor je naším zpravodajem Stínové zpravodaje pak tady máme. Paní Sehnalovou zatím nevidím, ale ta ještě přijde. Paní Riletu je, já tu jsem. A pan Borisov tu je za EPP. Takže se do toho pustíme. Eh, vím, že zde je celá řada kompromisních návrhů a proto dám slovo zpravodaji, aby nám je představil. Je tu někdo za komisi? Pan Grimko je tady výborně, takže on určitě také bude chtít eh, slovo. A teď tedy už rád dávám slovo panu Rošforovi. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, tato zpráva je důležitou zprávou. My jsme o něm diskutovali několikrát ve výboru. A e, bylo 60 pozměňovacích návrhů předloženo, z toho 14 od samotného zpravodaje. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout osmi kompromisních návrhů, které budou předloženy zítra ráno k hlasování v našem výboru. Tyto kompromisní návrhy všechny podporuje většina kolegů a já jim za to děkuji za spolupráci, která byla vynikající během celého tohoto procesu. Kompromisní návrhy jsou důležité a proto, když dovolíte, já je velice stručně předložím. Kompromisní návrh číslo jedna, to je hlavně eh, formulační záležitost, takže to přeskočím. Návrh eh, kompromisní návrh číslo dvě eh, týká se dočasných výjimek za uplatnění směrnice Tady souhlasíme s komisí, že není třeba se k tomuto bodu vracet, ale žádáme výslovně, aby komise udělala novou zprávu, prováděcí zprávu za dva roky aby bylo jisté, že směrnice je nejen dobře prováděna, ale že také umožňuje vysokou ochranu ehm, spotřebitelů, protože se asi pamatujete, že hlavní problém s prováděním této směrnice je otázka provádění, nikoli otázka samotného rámce, ve kterém eh, je celá věc definována a definuje se, co to jsou nekalé praktiky. Jedna eh, z velkých věcí eh, je také to, že zpráva hodnotí také potřebu větší harmonizace v rámci uplatnění této směrnice. Příslušný odstavec se snaží, doufám úspěšně, eh, tuto věc zohlednit. Kompromisní návrh číslo 3 a 4. To jsou dva návrhy, které se týkají spolupráce mezi orgány na národní úrovni. Jak víte, to je věc, která je také zásadně důležitá v dnešní době a to jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Já to nebudu podrobně rozebírat, jenom připomenu či upřesním, že pokud jde o návrh číslo čtyři, tak je tady myšlenka eh, posílit spolupráci mezinárodními orgány. A k tomu je také přidán odkaz o konzultacích, které probíhají, o přeskumu eh, nařízení o Consumer Protection Cooperation a všechny zúčastněné strany jsou vyzvány, aby se velmi aktivně podílely této na této konzultaci. No, kompromisní návrh číslo 5 se týká otázky sankcí. Aby veškerá tato práce byla účinná v členských státech, tak je třeba, aby tady byly dostatečně silné sankce. A dnes tady v tomto bodě to není úplně jasné v této fázi. Žádáme komisi, aby zanalizovala všechny údaje, které existují o sankcích v členských státech a Tady také myslím, že pozměňovací návrh, který byl tady zvolen, eh, formulačně uvádí právě ty eh, aspekty různých politických frakcí. Eh, návrh číslo 6, ten se týká orientačního dokumentu. Jak víte, to je velice důležitý nástroj komise. A je tady celá řada dobrých nápadů od kolegů, to jsme převzali v kompromisním návrhu. Zejména bych chtěl citovat pravidelnou aktualizaci orientačního dokumentu ze strany komise a to všechno velmi transparentně a přitom samozřejmě eh, dojde k výměně osvědčených postupů na národní úrovni. Kompromisní návrh číslo 7, ten se týká velice choulostivé otázky, to je komerční propagace eh, a akce, propagační akce. Eh, jak víte, to nelze považovat za automaticky nelegální věc a ostatně také to v příloze 1 není uvedeno. Tam eh, se uvádějí postupy, které jsou vždycky zakázány. V celé řadě členských států, včetně mé země, i když tady není samotný zákaz, tak eh, přece jen se věci velice pozorně sledují u těchto obchodních praktik. Žádáme tedy, aby v případu od případu se věci posuzovaly a Prokázalo se, že eh, v některých případech tyto postupy nejsou klamné, klamavé, ale naopak mohou být eh, možná považovaný nesila v souladu s náležitou eh, obchodní praxí. Ale důležité je, aby mm, bylo možné je sledovat velmi obezřetně v zájmu spotřebitele. Je to věc, která je dost komplikovaná a my proto žádáme komisi, aby upřesnila, za jakých podmínek tyto eh, akční prodeje jsou nelegální a jakým, jak nejvhodněji postupovat eh, v takových případech. To by mělo být uvedeno v orientačním dokumentu, nebo je také možné přemýšlet o případném návrhu, který nám komise předloží. Zda je třeba nové, nový eh, legislativní nástroj. Kompromisní návrh číslo 8. Ten se týká otázky kolektivních žalob. Já jsem velice rád, že tady je široká podpora pro tento kompromis, i když to není podpora úplně všech frakcí, ale je to přece jen široká podpora. Eh, a i tady eh, jde o klasickou diskusi o těchto kolektivních eh, nápravných akcích či žalobách v rámci EU. Čili tolik osm kompromisních pozňovacích návrhů. A na závěr bych rád ještě hovořil o jedné věci, o které jsme hodně diskutovali, a to je právě zda to rozšířit také na vztahy B2B. Já tady jsem neměl odvahu předložit kompromisní pozměňovací návrh. Michael Harbour a Constance Le Grip předložili pozměňovací návrh k této věci. Má frakce je podpoří. Já chci jenom eh, připomenout, jak si asi vzpomínáte, Pan de Jong navrhuje rozšířit eh, směrnici na oblast B2B a já uvedu jeden návrh, o kterém jsme, nebo jeden důvod, o kterém jsme hovořili. Členské státy to mohou udělat. Čtyři členské státy to skutečně učinily ale není tady velmi silná poptávka po takové eh, vše, všeobecném rozšíření. Pane předsedo, tolik tedy stručně práce, kterou jsme odvedli eh, v této věci. Myslím, že to je kvalitní práce a Eh, uvidím, co eh, k tomu ještě řeknou stínoví zpravodajové, či případně další kolegové, jak se vyjádří k těmto kompromisním návrhům, to teprve uvidíme, ale v každém případě já všem děkuji za spolupráci a já doufám tedy, že samozřejmě zítra budeme hlasovat o této zprávě, ale doufám také, že na únorovém plenárním zasedání bude možné předložit eh, tuto zprávu ke konečnému schválení celým parlamentem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji za tuto komplexní práci na celém tomto tématu. Ano, ukazují to počet kompromisních návrhů. A dávám slovo dalšímu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Rošforte. Já vám děkuji za eh, odvedenou práci, děkuji všem kolegům. Eh, my v EPP nemáme žádné kontroverzní body u této zprávy. Eh, pokud jde o Eh, tyto návrhy. My podporujeme pozměňovací návrh číslo dvě. také souhlasíme eh, s kompromisním návrhem, který byl původně trochu problematický. Eh, můžeme přijít, přijmout návrh S a D, že tedy ten bod nebude zahrnut v příloze číslo jedna. Evropská eh, komise předloží novou zprávu za dva roky, aby bylo možné zajistit správné uplatnění této směrnice, s čím tady také souhlasíme. Eh, návrh číslo 6. Tady je ukázáno, že takovéto dokumenty jsou velice eh, užitečné pro členské eh, státy. Ano, EPP souhlasí, aby takový dokument byl v dispozici v roce 2014 a eh, pravidelně aktualizován, aby pomohl členským státům uplatňovat tuto směrnici. Pokud je o kolektivní žaloby, pan Schwab, pan Žon, pan Rochefort, Eh, tady předkládají eh, tento návrh v tomto kompromisu, kdy eh, bych jsme členské státy řídili doporučením komise v postupech kolektivních žalob. Je tady možné zvážit, zda bude zapotřebí mít další um, um, legislativní nástroj a e, také přístup e, u těchto kolektivních e, žalob nesmí být ovšem záminkou pro zneužívání takových kolektivních žalob pro neoprávněné požadavky striktní eh, uplatnění této směrnice, eh, jak je to požadováno ze strany organizací potřebitelů ve všech oblastech a také dobrá spolupráce mezi orgány a výměna osvědčených postupů. To všechno jsou důležité body. Um, no, do we have? Um... Děkuji. Paní Sehnalová je tu, výborně, takže máte slovo. Děkuji, pane. Eh, já bych také chtěla poděkovat jak panu zpravodaji, tak ostatním stínovým zpravodajům za práci na kompromisních návrzích i za, mm, myslím, velmi konstruktivní přístup, eh, který jsme měli v, během jejich eh, formulování. Já myslím, že celkově můžeme říci, že kompromisy akceptujeme. Já si myslím, že v textu jsou skutečně vypíchnuty nejdůležitější požadavky posílení vynucování pravidel a to e, i přeshraničně. Já jsem spokojená e, i se zmínkou o větším zapojení spotřebitelských organizací, tak jak se to objevuje v kompromisu číslo 3. E, určitě i požadavek na posouzení vnitrostátních zákazů nekalých praktik které nesmí být uplatňovány vzhledem k maximálnímu harmonizačnímu účinku směrnice, což se objevuje v kompromisu číslo 2 víceméně, tak jak jsem řekla, s kompromisy jsme, jsme v celku spokojeni. Já bych ještě nicméně ráda zmínila eh, pozměňující návrhy, eh, dva pozměňující návrhy, eh, a to číslo 7 a 60, které jsem podávala a kde bych ráda požádala kolegy o Eh, podporu, protože tyto pozměňující návrhy vycházejí přímo z hodnotící zprávy komise eh, a věnují se agresivním praktikám. Eh, protože tyto praktiky, tak jak uvádějí členské státy, i stejgoldři se nejvíce vyskytovali při prodejích mimo, obchodních prostor, eh, mimo obchodní prostory. A já myslím, že je skutečně nutné, aby se komise na tuto oblast eh, seriózně zaměřila, eh, protože mm, to bude mít nepochybně i efekt ten, že se zlepší postavení těch obchodníků, kteří podnikají podle pravidel. Ta hodnotící zpráva komise dále cituje Evropská spotřebitelská centra, která jako příklady problematických ehm, oblastí uvádějí oblast nábytku, elektroniky, zdraví a potravin. Eh, jde nicméně pouze o příklady, nikoliv o úplný výčet, eh, což bych ráda tedy zohlednila v příslušném ústním pozměňujícím návrhu a ráda bych vás opravdu požádala o jeho podporu. Jinak tomu nic nemáme. Děkuji. Paní Rüle. Děkuji. I já chci poděkovat eh, panu zpravodaji za kompromisní návrhy. My jsme je nepodepsali z jednoho důvodu, protože jsme nepodávali žádné pozměňovací návrhy a proto nemá smysl se pod ně podpisovat, ale podporujeme je. Návrhy považujeme za správné a já například osobně jsem rovněž také přesvědčena, že eh, ta otázka začlenění nebo nezačlenění B2B to vaše upozornění považuji za správné. Já už jsem to říkala, eh, že si myslím, že sem to asi nepatří. Vaše argumenty považuji za správné a podporuji vás. Jsem velmi ráda, že se pomalu, ale jistě blížíme kompromisu ke kolektivní náhradě škod. Eh, snad třeba tímto se dostaneme o krůček dále. Eh, ráda bych proto řekla, jak si cením vaší práce, protože vím, že zejména v tomto výboru je vždy obtížné nalézt kompromis, ale svou trpělivostí jste nás přivedl opět o krok dál, takže ještě jednou srdečné díky. Děkuji vám. Nikdo další stínový nám nezbývá, už jenom já. My podporujeme všechny kompromisní návrhy, kromě toho o e, společné náhradě, což e, třeba asi nikoho nepřekvapí. Takže podporujeme čísla 1 až 6. K pozměňovacímu návrhu 7 chceme e, hlasování po částech, protože moc nechápeme, tu prioritu nového legislativního návrhu, o které zde hovoříte, eh, v té oblasti té tzv. komerční propagace, když už to říkáme v kompromisu číslo dvě, eh, k čemuž komise vypracovala komplexní zprávu, která, jak jste sám řekl, může pomoci další harmonizaci. Takže my si myslíme, že by to mělo být pokryto už tímto a, a s, nesouhlasíme s tím, že toto by měla být priorita pro další legislativní aktivitu Ovšem jinak s obsahem kompromisu 7 souhlasíme. Co se týče těch eh, širších témat, souhlasíme se pravodajem o rozšíření platnosti na B2B, eh, business to business, což ehm, eh, podle našeho názoru sice není opodstatněné, ale máme několik vlastních pozměňovacích návrhů, které doufám pan zpravodaj podpoří. Chceme posílit eh, přeskum ze strany komise týkající se zavádějících reklamních praktik, což se, týče, což se týká eh, těch podvodných nebo takzvaných skemových reklamních kampaní, eh, která probíhá prostřednictvím různých rejstříků, firem a z čehož, čím štrpí hlavně ty nejmenší firmy. Já vím, že komise chce tato témata velmi důrazně řešit. Už od nich máme jedno komuniké a proto si myslíme, že bychom měli posílit ten dojem, že chceme, aby někdo na základě stávajících nástrojů začal konečně jednat a vyřešil tento problém. Možná, že komise k tomu bude chtít vystoupit, až dostane slovo. Jinak eh, jsem přesvědčen, že zítřejší hlasování bude maximálně konstruktivní a eh, vytvoří to zprávu, která bude velmi důležitá v této oblasti. Tak, kdo další chce hovořit? Pan Borisov ještě. Děkuji, pane předsedo. My podporujeme eh, tato šetření, nicméně mělo by to být omezeno na sektory identifikované eh, komisí. Zatím však eh, SND k tomuto neudělalo žádné konkrétní kroky, tak bych se chtěl zeptat, co je v plánu? Uh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem předřečníkům. K tomu, co říkal pan Harbr, náš eh, předseda, o těch, ne, eh, o těch nekalých reklamních postupech, k tomu bych i já ráda něco dodala. Mnoho mých voličů bylo zasaženo, zejména těmi bezskrupulními organizacemi, které eh, se s vámi zdánlivě legitimně spojí a pak zjistíte, a vy o tom asi kolegové taky asi víte, že ty závazky byly právně závazné a pak je to spousta práce pro zejména velmi malé firmy, které v dobré vůli, v dobré víře s něčím souhlasily a najednou jsou za to zodpovědní. Takže pokud je nějaká možnost, abychom zítra ukázali, že jsme v této oblasti iniciativní, bylo by to velmi dobré a zejména vzhledem k tomu, že jsou Vánoce, je to o to důležitější, abychom ukázali, eh, že chceme pomoci firmám, které byly zasaženy těmito nekalými praktikami. Takže děkuji panu zpravodaji. Děkujeme vám. Paní kolegyně, paní Styler, to je tady můj pozměňovací návrh 13, jenom abych to uvedl na pravou míru. Eh, chce ještě někdo k tomu přispět, prosím? Jinak ještě paní Sehnalová, prosím. Já bych jenom chtěla ještě zareagovat na tu otázku výčtovou nebo eh, Eh, to, že bychom v tom pozměňujícím návrhu nebo v tom eh, ústním pozměňujícím návrhu eh, mohli dát slůvko například, protože to je přesně to znění, tak jak vychází z hodnotící zprávy komise. Protože si opravdu myslím, že pokud komise udává pouze několik příkladů a sama uvádí, že jsou to příklady, tak bychom tento, tyto oblasti prostě neměli takto uzavírat. Nicméně pokud to nebude takto přijatelné, přijatelné pro, pro EPP. Eh, myslím si, že můžeme navrhnout ještě eh, trošku obecnější, obecnější formulaci, kterou eh, postoupíme během dnešního, dnešního odpoledne a dohodneme se, jestli, jestli takto to bude přijatelné. Trošku, řekla bych, zobecňující, zobecňující formulace, abychom nevypichovali opravdu jenom několik málo sektorů, které mají sloužit pouze jako příklad, nikoliv jako, jako úplný výčet. Well, I'm sure that we could, uh... Děkuji. No, v jednáních lze samozřejmě pokračovat a možná i nějaké drobné změny bychom mohli připustit i zítra. Ještě někdo další chce vystoupit? Eh, nikoli, takže pan uh, eh, Gríko dostane slovo. Uh, je z DG Just a je zodpovědným pracovníkem za uh, ochranu spotřebitelů na trhu. Takže prosím o vaši reakci. Co si myslíte o reakci trhu? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, eh, všem těm, kdo pracovali na eh, této zprávě, který opravdu, která opravdu jde přímo k věci. Já bych chtěl říci, že závěry odpovídají přesně i našim závěrům a já se odkazuji na zprávu z března 2013 o uplatňování této směrnice. Jsem velmi rád, že mohu říci, že pozměňovací návrhy a další poznámky, které zazněly, Eh, také ve výboru eh, Libe i ve vašem výboru eh, odpovídají také našim závěrům a našemu zaměření v této zprávě. Já už jsem v minulosti měl možnost podrobně reagovat na současné iniciativy. A tak teď možná by bylo vhodnější, kdybych schrnul věci a řekl něco k současným aktivitám a reagoval na to, co zaznělo v pozněvacích návrzích a v dnešní diskusi. Soustředuje se to na dvě hlavní oblasti. Za prvé, uplatňování obecně vzato, nutnost posílit uplatňování, k tomu se vrátím za chviličku. A druhý bod se týká zejména Eh, konkrétních eh, praktik eh, na trhu a zejména úplně nových praktik obchodování online nejrůznější srovnávání či další nástroje, které se používají, nové druhy reklamy, včetně adresná reklama na konkrétní klienty. Další otázka, která zazněla v další diskusi, se týká otázka zranitelných kategorií spotřebitelů, e, starší lidé, děti a podobně. Teď se ještě chci vrátit k prvnímu oboru, to je eh, uplatňování nebo provádění eh, směrnice. Ano, my souhlasíme, že je třeba eh, přeskoum provést předskoum a také se zasadit o jasnější uplatnění této směrnice a dá také komisi větší koordinační úlohu. Naše Eh, práce je zorganizována v několika částech a já bych právě reagoval na jednotlivé body diskuse. Ve zprávě první část to je monitorování národní legislativy. My předpokládáme, že příslušná pravidla existují eh, a že eh, náležitá transpozice je prvním pilířem dobrého uplatňování této směrnice. My tedy monitorujeme právní předpisy, které existují Eh, vedeme tedy dialog, eh, sledujeme postupy pro porušení, když se objeví nějaké problémy, které není možné vyřešit nějak smírně. A tato práce monitorovací bude pokračovat. Druhá část, to je spolupráce mezi národními orgány to tady také zaznělo, to znamená, aby lépe orgány mohly pracovat, aby lépe řešily nekalé praktiky, nejen přeshraniční, ale i ty, které opravdu e, poznamenávají mnoho spotřebitelů. Na jedné straně máme tady práci e, zacílených workshopů, které děláme e, Soustředujeme se na konkrétní eh, případy, ke kterým došlo na trhu eh, ve finančních službách, v dopravě, eh, environmentální aspekty a také tady řešíme regulaci nebo nařízení o spolupráci v této oblasti. Jde o řešení přeshraničních problémů a to je jeden z důvodů ostatně, proč tato směrnice byla vůbec schválena snaží se řešit tyto problémy a tím patří mezi priority, eh, jednu z hlavních priorit na našem seznamu. A my doufáme, že do konce roku 2014 bude možné tuto věc uzavřet. Eh, ta představa nebo ta hlavní myšlenka tady je zlepšit spolupráci v přeshraničních oblastech, ale nejenom to, využít také tento, tuto síť i trošku za rámec přeshraničních případů. Prostě jsou to případy, které jsou velmi důležité pro spotřebitele bez eh, ohledu na to, zda jsou přeshraniční či nikoli. Tady probíhá široká konzultace, která koncem roku 2014 bude ukončena třetí část, a to si myslím, že je velice důležitý pilíř, a to je takzvaný guidance document, orientační dokument kde eh, se řeší otázky účinného eh, provádění, správné interpretace pravidel a také eh, sdílení osvědčených postupů mezi národními orgány, aby tady opravdu existovala jasná reakce a jednoznačná reakce, jednotná reakce v celé EU. V roce 2014 budeme aktualizovat orientační dokument. A mezi těmi tématy, mnohými tématy, které se tady řeší a uvádějí se také ve zprávě eh, pana Rošforta, Eh, jak se o tom také hovořilo ve výboru Lige, je tam otázka eh, nástrojů pro přeskum, eh, nástroje pro srovnání, otázka dopravy, otázka záruk, nároky v oblasti životního prostředí a podobně. Zvláštní pozornost bude věnována skupinám zranitelných spotřebitelů jak eh, mají být pravidla jasná a srozumitelná eh, v oblasti agresivní reklamy pro starší osoby a pro děti. Eh, konkrétně reklama směřovaná na děti. Tady vůbec je specifická oblast. Jedna z otázek se bude týkat o toho, jak, jaké právní aspekty se vztahují na nákup online ze strany dětí a mladistvých. Začínáme také provádět důležitou studii, která se týká zranitelnosti spotřebitelů. Bude to trvat 8 měsíců a cílem je eh, formulovat doporučení eh, v této oblasti. A teď je čtvrtá část. Eh, my se snažíme zapojit také eh, různé partnery na trhu. Spolupracujeme s národními orgány na jedné straně, ale na druhé straně také s partnery eh, například eh, v oblasti environmentálních nároků. Tady se téměř jeden rok odehrával multiodvětvový dialog, kde, by, kde hovořili, národní orgány, organizace spotřebitelů a všichni se snažili formulovat klíčové body a formulovat doporučení pro možná řešení. E, to budeme brát v úvahu a také to vyjádříme v, těch, e, v tom orientačním dokumentu. A další tedy bod. To je otázka databází, to znamená takových rejstříků, které budou dostupné pro eh, občany, spotřebitele a budou tam všechny aspekty, které se týkají eh, judikátů, právních předpisů. Myslíme si, že to je velice důležitá součást naší práce. A v současné době pracujeme na tom, abychom současnou databázi spojili z existující databázy takzvaného kompendia, kompendium, eh, kde by vlastně tedy byly všechny tyto aspekty týkající se spotřebitelů spojené. A nyní pátá část naší práce. To je otázka ukazatelů pro, eh, v oblasti provádění. To se týká také problému sankcí, o kterém se tady také hovořilo. My teď pracujeme na vytvoření určitých ukazatelů, které by nám umožnily srovnávat eh, fungování národních systémů, výkonnost národních systémů a posoudit, do jaké míry určitý systém opravdu plní eh, účel, přináší výsledky. Jedna část se bude také týkat sankcí. problém sankcí se také vztahuje eh, k kolektivním náhradám, což může být eh, nástroj pro eh, posílení vlastně celé této oblasti. Bude to vlastně takovým svým způsobem posílení těch sankcí. Další bod, který chceme řešit, je také otázka vztahu, tak jak se o tom diskutovalo eh, mezi eh, směrnicemi o spotřebitelích a B2B. Eh, otázka vztahu B2B. Já tady mohu potvrdit to, co bylo řečeno. Komise přednese velmi brzy návrh na jedné straně posílíme ta, ta hlavní pravidla, která řeší eh, nekalé obchodníky eh, nebo podvodné eh, tržní postupy, které dopadají také na podniky. Na druhé straně chceme zlepšit mechanismy spolupráce, aby bylo jisté, že taková pravidla je možné posílit a že je možné brát v úvahu přeshraniční povahu těchto vztahů. Tak já myslím, že tady bych, eh, pane předsedo, asi mohl eh, končit a eventuálně mohu odpovědět na otázky. Ano, děkuji vám, to bylo velice užitečné. Děkuji, že jste nám přednesl velmi úplný eh, přehled, úplnou interpretaci této otázky. To je pro nás velmi užitečné. A jsme velmi rádi, že Eh, budete tuto věc eh, dále sledovat a že se to vlastně dále přinese do dalšího období práce parlamentu. My eh, počítáme tedy s tím, že to bude předloženo k hlasování v našem výboru a dále pak na plenárním zasedání. Takže to opravdu bylo velice užitečné, když vidíme, jak funguje ta původní směrnice a jak e, to vypadá s plně harmonizovanými oblastmi. No, a je důležité, že sledujete, aby toto fungovalo velmi účinně. Pane Rošforte, chcete se k tomu nějak vrátit, než uzavřeme tento bod? Co? Ano, velice stručně, pane předsedo. Děkuji všem kolegům. Myslím si, že vidíme, že směřujeme e, zbíhavě k podobným cílům a spolupráce byla velice vstřícná, uspokojivá. Co se týče pozměňovací návrhu ohledně kolektivních žalob, tak já myslím, že tady se nám ještě nepodařilo mít úplně jednotný pohled. Nicméně pouze u e, tohoto konkrétního případu se musíme zaměřit také na nekalé praktiky. Jsem velice rád, že komise tady hovořila podrobně o svém programu. A co se týče zranitelných spotřebitelů, tak e, to je věc, kterou musíme vypíchnout. Eh, připomínám pouze v tomto ohledu, že pokaždé, když chráníme zranitelného spotřebitele, tak chráníme vlastně všechny spotřebitele. To znamená, že eh, každý spotřebitel vlastně se může jednoho dne stát eh, zranitelným. Ne, že se stane dítětem, ale jinak zranitelný. Pak tady byly některé aspekty, o kterých hovořili moji kolegové, kteří jsou to aspekty, které jsou stále na stole to je pozměňovací návrh 7 ohledně úvodního ustanovení G. Tady jsou různé přístupy z hlediska EPP a socialistů. Samozřejmě že můžeme tady o tom diskutovat. Není úplně eh, přesně, přesné, že kdybychom eh, převzali eh, text komise, tak by to bylo lepší, protože by tady nebyl uzavřený seznam. Je to velmi citlivá záležitost. My všichni souhlasíme s tím, že musíme být nesmírně bdělí ohledně toho, co se děje například při prodeji mimo obchodní prostory. Tady musíme být bdělí Víme, jaké nekalé praktiky zde fungují v těch jednotlivých členských státech, jak pro nich ním musíme bojovat. Ten problém se týká toho, jak bychom měli postupovat a e, zda bychom měli pranířovat jeden sektor nebo několik sektorů. Já si myslím, že pokud moji kolegové nechtějí jak si mm, se shodnout ohledně toho kompromisního eh, návrhu, tady není to ještě kompromis, je to ústní pozměňovací návrh, ale může se stát kompromisem, tak pokud eh, tedy mezi vámi není zatím schoda, tak já bych jako zpravodaj doporučila, abychom se vrátili k původnímu změní tohoto pozměňovacího návrhu, tak jak byl původně navržen paní Sehnalovou. A tam vlastně v tomto pozměňovacím návrhu není žádný odkaz na nějaký seznam nebo výčet, uzavřený výčet nebo používání například a tak dále. Máme ještě několik hodin na to, abychom se podívali, zda je tady schoda možná, zda, a tam můžeme použít to slovičko, které by všechny uspokojilo. Pokud tomu tak nebude, tak hm, nemusíme tedy podpořit tento ústní pozměňovací návrh, ale máme ještě několik hodin, abychom o tom hovořili společně. Děkuji. Um, no dobrá, takže uvidíme, eh, co bude zítra při hlasování a co vymyslíme ještě do té doby, ale myslím si, že všeobecný přístup je jasný. Možná několik podrobností se změní, ale myslím si, že prostřednictvím těchto kompromisů i nadále představuje tento návrh důležitý příspěvek do politiky této oblasti. Děkuji. Tedy jdeme na další eh, velice zajímavou zprávu, o které budeme zítra hlasovat, eh, a nebo nebo až v lednu. Až v lednu, zítra nikoli. Jedná se tedy o zavedení palubního systému e-call. Eh, paní Sehnalová je zpravodajkou a tím to jí za chviličku již předám slovo. Pak pan Šváb eh, bude mluvit místo pana Van de Kampa, pan Rochefort je tady za pana Manderse, nebo jak to je? Ne, dobře. Paní Rule tu stále je, já tu také stále jsem. Takže téměř full house, eh, paní kolegyně. Takže eh, teď slovo paní Sehnalové, aby nám představila zatím přišedší pozměňovací návrhy a poté stínový zpravodajové a poté všichni ostatní poslanci. No a za komisi eh, pan Perzeli tady je. Ano, výborně. Výborně, vítáme vás, jako vždy, pane kolego. Takže eh, dostane slovo Karlo Petinelli. Eh, pan Karamecos tady je? Není. DG Transport? Také ne. Hm. No dobrá. Eh, každopádně jsme rádi, že tady je aspoň pan Pecinelli za DG Enterprise. Eh, paní Sehnalová, eh, prosím o váš úvod, co se týče stávajícího stavu jednání a jak vidíte pozměňovací návrhy. Děkuji, děkuji předsedo. Spolu se stínovými zpravodaji jsme měli, myslím, velmi kvalitní eh, setkání zhruba před 14 dny, kde jsme si eh, jak si vyjasňovali pozice mm, k těm eh, celkem asi 123 pozměňujícím návrhům, které jsme, které jsme dostali. Diskutovali jsme je i s komisí a myslím, že mm, nezaškodí v podstatě uspořádat do nějakých okruhů a dát informaci, k čemu, čeho se ty pozměňující návrhy primárně týkají probíhají a jaká je k ním jaksi předběžně moje pozice jako zpravodajky. Eh, jeden okruh bych označila jako v podstatě eh, jdoucí eh, návrhy, které jdou směrem k odmítnutí návrhu a prosazující nepovinné zavedení e-callu. Eh, to jsou pozměňující návrhy kolegů Van de Kamera, de Jonga. Eh, ty opravdu navrhují pouze dobrovolné eh, zavedení služby, respektive celý ten návrh komise odmítají. Já tedy znovu jako zpravodajka říkám, že jsou v podstatě v rozporu s cílem toho návrhu nařízení, nebudu je podporovat a konec konců, tak jak jsem mnohokrát uvedla, tento návrh, tak jak ho máme na stole, vychází vychází velmi široce z, ze zprávy z vlastní iniciativy, kterou jsme k, k e-callu přijímali jako Evropský parlament, kde voláme po povinném zavedení. Takže toto je skutečně linie, kterou eh, budu, budu sledovat. Eh, druhý Eh, druhá oblast eh, pozměňujících návrhů se týkají rozsahu působnosti, eh, kdy opět jsem tedy v první fázi pro zavedení služby pouze v těch kategoriích vozidel, ve kterých již existují vhodné spouštěcí mechanismy. Nicméně, tak jak požadují někteří kolegové, myslím, že je dobré komisi podnítit k tomu, aby se zabývala jakými si kroky vpřed na základě už probíhajících činností Eh, a předložila návrhy na co nejrychlejší rozšíření eh, ustanovení o službě e-call eh, i na další kategorie, jako jsou motocykly, těžká nákladní vozidla, autokary, autobusy. Ale opět zopakuji, v té první fázi si myslím, že bychom se měli soustředit na to, co je reálně k dispozici. Vstup nařízení v platnost je další velká oblast nebo okruh pozměňující návrhů, kde se eh, různé eh, návrhy eh, Eh, velmi liší eh, v, co do přístupu a co do možností, jak toto řešit. Nad tím se budeme muset ještě velmi zamyslet. Eh, například kolegové Harber a Rochefort navrhují 36 měsíců od přijetí delegovaných aktů. Paní Rýle navrhuje říjen roku 2017, 18 měsíců od přijetí všech delegovaných aktů navrhuje kolega Van de Kamp. Já bych eh, chtěla jako zpravodajka mm, držet v podstatě za Evropský parlament a požádat komisi o rok 2015, eh, protože eh, takto jsme žádali samozřejmě komisi, aby ten návrh se týkal vlastně všech nových typů vozidel, nikoli všech nových vozidel jako takových. Proto já bych toto datum chtěla, chtěla podržet, nicméně za předpokladů, a to je důležité, že to bude datum reálné. E, to znamená, měli bychom současně vyzvat radu, aby se i kolem skutečně začala seriózně zabývat a aby komise mohla včas připravit e, všechny nezbytné delegované akty, e, které jsou zase další podmínkou i pro automobilový průmysl, aby, aby se mohli na, na tuto změnu adaptovat. Další okruh pozměňujících návrhů se týká takzvané otevřené platformy. I tady jsme svědky velmi protichů chudných eh, přístupů eh, kolegů eh, protože například kolega Weidenholzer, Rochefort nebo paní Legrip vlastně odstraňují ve svých pozměňujících návrzích vůbec ustanovení o otevřené platformě. Na druhou stranu kolegové Salvini, Van de Kam, paní Thun, paní Hanslik chtějí posílit ustanovení o otevřené platformě. Tady jako zpravodajka bych doporučila v podstatě tento přístup, nebo ho budu prosazovat, kdy předpokládám, že zavedení jakýchkoliv dalších palubních aplikací e, či služeb nesmí e, v podstatě spozdit zprovoznění systému e, e-call, který bude využívat tu tisňovou linku volání 112. Ale uznáváme, že je zapotřebí komisi opět podnítit k tomu, aby zintenzivněla svoji práci na těchto službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví, eh, ale samozřejmě také za předpokladu eh, ochrany osobních údajů. Eh, další velký okruh pozměňujících návrhů se týká vlastně koexistence privátních e-callů s veřejným e-callem založeným na čísle 12. Například pozměňující návrhy pana kolegy Van de Kampa, paní Thun, nebo uh, Malcolm Harbra uh, eh, staví privátní systémy v podstatě na stejnou, stejnou úroveň. Uh, E, nicméně opět e, si myslím, že je zapotřebí říct, že celoevropská veřejná služba e, e-call, která bude využívat tedy tisňové volání 112 a tyto soukromé služby mohou fungovat současně, ale musí se zajistit, aby byla přijata odpatření, která zajistí kontinuitu v poskytování služby spotřebiteli. Nesmí se stát, že v podstatě tyto služby nebudou funkční při přesunu ze státu do státu, prostě ta, ta kontinuita eh, musí být prostě zajištěna. Eh, další poměrně velký okruh pozměňujících návrhů se týká ochrany osobních údajů. Eh, kolega Weidenholzer, eh, to si myslím, že samozřejmě podporujeme to, aby Evropský inspektor osobních dat a spotřebitelské organizace byly konzultovány při vzniku delegovaných aktů eh, mm, k data privacy. K ochraně osobních údajů podala několik pozměňujících návrhů paní Rile, které tuto oblast posilují. Já je samozřejmě vítám a podpořím. Myslím si, že je tady zapotřebí říci, že ochrana osobních údajů je skutečně klíčová oblast eh, pro koncového spotřebitele, ale je zapotřebí také opakovaně zdůrazňovat, že e-call je založen na technologii, která za žádných okolností neumožňuje sledování pohybu vozidla. Eh, to si myslím, že je zapotřebí opakovat stále dokola. Je založena na takzvané spící SIM kartě, která je aktivována až Eh, v podstatě eh, těmi, těmi čidly airbagů. To je eh, prostě ten, ta, ta základní věc, která se týká veřejného e-callu. Chtěla bych zmínit ještě několik dalších pozměňujících návrhů, a to pozměňujících návrh číslo 79 pana kolegy Mandrse, který žádá, aby výrobci zajistili, aby použití služeb systému e-call mělo dostatečnou časovou prodlevu a umožnilo řidiči tisňové volání e-call zrušit. Tady si myslím, že jde o nějaké nedorozumění, protože samozřejmě hlavní výhodou e je to, aby přivolal tu pomoc co nejrychleji a navíc tam bude vždy navázáno hlasové spojení, které vlastně umožní řidiči eh, skutečně vysvětlit, eh, o jaký ty, v případě, že není to nehoda vážná, tak eh, tady tuto, tuto věc vyjasnit. Potom pozměňující návrh číslo 80, to opět pana kolegy Manderse kdy eh, žádá tedy eh, možnost použití volání e-call eh, prostřednictvím systému mobilních telefonů. Opět budu odkazovat na naši zprávu z vlastní iniciativy, která explicitně zmiňuje vestavěné palubní, palubní vybavení. Já se tady za tento systém přimlouvám, protože samozřejmě ta přenosná zařízení mají řadu rizik, jako Ehm, to, že lze je odstranit, či pouze prostě zapomenout, aktivovat a podobně. Myslím si, že ehm, je, do, je dobré trvat na, na vestavěném eh, palubním, eh, palubním systému. A potom ještě pozměňující návrh 105, eh, opět pana kolegy Manderse, kdy žádá, aby výrobci zajistili, aby uživatelé e-call mohli palubní systém e-call ručně deaktivovat. Ehm, já jsem o tom systému, jak má fungovat, už mluvila zmínila, znovu ho zopakuji, je to systém založený na spíci SIM kartě, která je aktivována až eh, těmi čidly airbag. Já jsem moc ráda, že eh, paní Rile a pan eh, kolega Šváb vlastně stáhli podpis k tomuto pozměňujícímu eh, návrhu, eh, protože tady není důvod se obávat zneužití osobních údajů, proto opravdu nevidím důvod, eh, aby, byl, aby byla nějaká ruční, ruční deaktivace toho, toho systému. Takže to jsou zhruba okruhy, se kterými se budeme dále zabývat. Teď nás čeká práce na kompromisních návrzích. Samozřejmě přijdou také stanoviska z dalších, z dalších výborů Eh, takže se budu těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji. Well, thank you very much, uh, for Děkujeme vám mnohokrát za to, že se o tuto důležitou složku staráte. Pokusíme se toto téma opět dotáhnout dokonce ještě před volbami, protože uh, alespoň já si myslím, a doufám, že si to myslíte i vy ostatní kolegové, myslím si, že toto je velice důležitá pomůcka pro bezpečnost na silnicích. A e, e, konec konců i tam, kde se to testovalo, pokud vím, i u vás v České republice, to mělo velmi kladné výsledky. Teď tedy stínový zpravodové, pan Šváb jménem pana Vanderkampa. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi rád, že paní Sehnalová souhlasí v mnoha bodech s tím, eh, čeho by chtěla dosáhnout i naše frakce u této zprávy, eh, zejména to celoevropské pokrytí číslem 112. Eh, ochrana soukromých údajů, a zpracovávání nehodových případů. To je samozřejmě naprosto jasné Eh, pan Vanderkamp to opakoval a zdůrazňoval mi, abych tyto body ještě jednou zopakoval. Jeden bod už se v podstatě vyřešil. Pan Vanderkamp se ptá, jestli je možné, aby směrnice byla eh, platná od 1.1.2015. Paní Sehnalová už to říkala, ale mohla byste to prosím ještě rozvést? Za další, eh, aspekty ochrany osobních údajů, to je pro nás velice důležité. To jsme konec konců říkali eh, na tom slyšení s Petrem Hastingsem. Ale podle našeho názoru je to oddělené užívání e-callu na jedné straně a systému třetí strana na druhé straně eh, jak si to, co zajišťuje tu nespochybnitelnost v tomto systému. Pan Van der Kamp zdůrazňuje, eh, že by bylo záhodno ten systém čísla 1.1.2 zavést v co možná nejširším počtu států, eh, ideálně v celé 28, plus eventuálně Švýcarsko a Norsko. Tam je, myslím, ke zvážení, jestli by i tyto státy do toho mohly spadat. Kolega Van der Kamp je dále přesvědčen o tom, že ty systémy třetích stran, eh, ty TPS, představují eh, důležitý příspěvek k vyšší bezpečnosti silniční dopravy. Eh, nicméně společně s paní Rüle jsme spolu podepsali jeden, návrh, který šel tímto směrem. Musíme však zajistit, aby bylo plné oddělení správního hlediska ochrany osobních údajů mezi systémem e a všemi ostatními. Otevřená platforma. Eh, to je něco, co jsme zatím zcela nevyhodnotili, protože jsou zde věci, které hovoří pro otevřenou platformu i věci, které hovoří proti. Já si myslím, že otázky zde jsou jasné. Developeři softwaru chtějí mít otevřenou platformu, eh, poskytovatelé OEM chtějí naopak uzavřenou platformu. Zkrátka musíme najít nějakou zlatou střední cestu, která umožní OEM, tedy velkým firmám, investovat do systémů, které už zprovoznili a začlenit je do tohoto systému a na, na, naopak zároveň umožnit další rozvíjení tohoto systému ze strany uživatelů eh, v tom smyslu, aby se ten systém dal využít případně i v jiných online aplikacích mimo automobil. A poslední bod pana Vanderkampa je otázka, zda eh, ten počet eh, aktů v přenesené pravomoci, případně počet prováděcích aktů, by třeba asi mohlo být nějaké ohnisko sporů, eh, abychom zkrátka těmi aktiv přenesené pravomoci neohrozili implementaci všech těch právních otázek a otázek ochrany osobních údajů. Takže to je otázka, Eh, zejména k té otevřené nebo neotevřené platformě. Možná, že by to byla otázka, kterou bychom si chtěli eh, ponechat pro příští nějakou směrnici nebo něco takového a nedát to všechno k dispozici komisi. Nicméně budeme spolupracovat i nadále s paní Sehnalovou. Děkujeme za konstruktivní vedení tohoto procesu a těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego, že jste tyto body jménem pana Vanderkampa zmínil. Víme, že jste velmi aktivní, respektive on Eh, v této věci. Z liberálu tady nikdo není, paní Rüle jako další. Děkuji vám mnohokrát. I já bych chtěla paní zpravodajce poděkovat. Eh, paní kolegyně ta zasedání vždy dobře připravila a strukturovala, takže jsme se velmi rychle dostali k bodům, kde jsme se shodli a izolovali jsme si ohniska sporu. Eh, já mám otázku také co do vstoupení v platnost. My jsme eh, říkali rok 2017, protože si myslíme, že rok 2015 není možný. Máme proto různé informace, zkrátka z různých členských států, zdá jsou schopny nebo nejsou tohoto data dosáhnout a konec konců i stav implementace je různý. Takže já jsem se chtěla zeptat, co je vlastně realistické. Eh, nicméně to není žádné zásadní ohnisko problémů. Eh, děkuji zejména za Eh, to, že paní zpravodajka přijala naše pozměňovací návrhy k ochraně údajů. A ráda bych jasně řekla, už jsem to učinila písemně, že jeden návrh stahujeme. Eh, on byl eh, podán proto, že jsme měli určité pochybnosti, ale pak vznikla ta studie nebo ten briefingový dokument, my také chceme, abychom jasně oddělili otázky ochrany osobních údajů mezi systémem 112 a všemi doplňujícími systémy, protože ty doplňky budou poskytovány soukromými poskytovateli a eh, vzhledem k tomu by zde mohly mít problémy. Nicméně na tom jsme se shodli. To je zkrátka poslední věc, kterou ještě potřeba dotáhnout do konce. Děkuji vám. Děkuji. Eh, já na to hned navážu. To je jednoznačně důležitá věc, eh, protože se to hodně motalo dohromady, čemuž asi nepomohlo co říkal výbor Libe, eh, který mi poslal eh, takovou noticku, který mi eh, řekl, ve které bylo napsáno, že tento návrh a myslím si, že použili formulaci návrh pro generaci obrovských objemů osobních dat, ale oni to nejsou osobní data, oni to jsou údaje o tom vozidle, že ano to je pak navázáno na aktivaci bezpečnostních systémů ve vozidle, ať už airbagu nebo čehokoliv, co pak spustí to volání na tu tísňovou linku. Eh, jsou zde určité problematické oblasti, zda by tento systém měl být dobrovolný nebo ne, jak říkala paní Sehnalová. Eh, jsou systémy ve vozidle, které mohou například deaktivovat eh, airbag spolujezdce, což může být nebezpečné, když tam máte dětskou sedačku nebo něco podobného. Nicméně ten hlavní systém airbagu, tedy eh, ten na volantu, který vás chrání před zraněním hrudi, eh, ten samozřejmě deaktivovat nelze. Eh, my v takovémto případě hovoříme však o velmi vážných nehodách, kde mohou lidé být i v bezvědomí a to velmi daleko od civilizace. A tento systém má vyslat signál o druhu nehody a o tom, kde k té nehodě došlo. Samozřejmě nebude to posílat žádné osobní údaje v tom smyslu například, kdo řídí, nebo kdo je majitelem vozidla. Jsou to zkrátka jenom údaje, které umožní záchranným službám tu nehodu a to vozidlo najít. Takže eh, ty otázky ochrany dat, eh, samozřejmě, když k tomu přidáte další data, pak už to můžou být osobní údaje, to ano. A v tomto kontextu souhlasím s paní Rüle. My jsme to řešili společně, eh, studovali jsme pozměňovací návrhy. Jde o to, zda bychom mohli zajistit, pokud se shodneme tedy, že některé ty eh, již existující eh, služby identifikace na dálku, které eh, používají určití výrobci vozidel a které dokážou identifikovat vozidlo, se mohly použít jako náhrada systému e-call, museli bychom zajistit, že co do dat, která se používají na identifikaci toho vozidla, budou platit stejná omezení. To znamená pouze anonymní údaje o vozidle, která se budou posílat. Ale jsem si jist, že paní zpravodajka nám navrhne změní, které nám toto vyřeší. A k těm ostatním aspektům. Eh, tady v podstatě souhlasím s kolegy v tom, že to nejdůležitější tady je eh, dát si sem realistické datum, které nám zajistí, že dodáme to, co očekáváme. Eh, problém s těmito komplexními systémy, a to asi rozvede pan Pecinovi, ten problém je to, že eh, toto není pouze v rukou výrobců aut, kteří musí namontovat tu krabičku někam, někam do vozidla. Eh, ten efekt toho systému v tom, že bude plnit očekávání co do zlepšení, eh, zlepšení bezpečnosti a omezení smrtelných zranění, bude v tom, že ten systém jako celek Eh, zahrnuje i eh, reakční složky z veřejného sektoru a eh, neumožní jenom, aby to, jak si vyřešila ta síť jako taková, ale umožní, aby členské státy vytvořily komunikační systémy, které napojí tento systém přímo na své záchranné složky a umožní tomu systému rychlejší reakci. Takže je zde celá řada zúčastněných stran v různých systémech a je potřeba vypracovat rozhraní k všem těmto systémům. A vzhledem k tomu, že to jsou všechno decentralizované úkoly pro místní záchranné složky a e, jejich soukromé poskytovatele v mnoha, v mnoha případech, pak vidíme, že ten problém je vlastně velmi, velmi komplexní. A e, proto e, navrhujeme ten rozumný termín 36 měsíců na zprovoznění celého tohoto systému, protože nenutně chceme u uživatelů jaksi eh, vyburcovat nadšení, aby potom se zjistilo, že ten systém je nepoužitelný. Eh, k tomu tady jistě proběhne debata. Co se týče pozměňovacích návrhů, Myslím si, že co je jednoznačně pozitivní, že mnoho pozměňovacích návrhů, mimo jiné také těch mých, eh, bylo vlastně předloženo i ostatními kolegy v různém znění ale e, je jasné, že napříč všemi frakcemi se vlastně všichni shodneme na tom, co je potřeba udělat. A paní Sehnalovou jsme byli velmi době, dobře informováni vzhledem k jejím zkušenostem a byli jsme velmi dobře informováni také ze slyšení a myslím si, že se nám podaří dosáhnout e, pokroku. Tak, e, než vyzvu pana Pecineliho, aby nás informoval o tom, jak on vidí naši stávající situaci, bych se rád zeptal, jestli chce vystoupit ještě někdo další z kolegů. Paní Turn, eh, vím, že vy to velmi úzce sledujete, takže prosím, prosím. Já bych se ráda vyjádřila. Především chci poděkovat paní Sehnalové za vynikající práci a také za eh, týmovou práci. Vám se podařilo Eh, opravdu z toho vytáhnout to nejpodstatnější, nejužitečnější, nejdůležitější pro e-call ze všech těch eh, různých návrhů. A to je důležité, abychom se my teď všichni soustředili na optimálním řešení, které bude fungovat co nejdříve. Potřebujeme také eh, přesně vědět, co se odehrá v členských zemích s voláním na číslo 112 Máme některé obavy v této věci, probíhá určitá diskuse, systém by měl fungovat, ale ne vždy opravdu dobře funguje tak, jak má. Takže tady ještě v budoucnu mohou být určité eh, problémy, ať už je to v roce 2015 nebo v roce 2017. Ještě dvě otázky bych ráda zdůraznila. Ano, určitě jde nám, eh, leží nám na srdci ochrana osobních dat a také otázka určité svobodné volby. Ale pokud jde o bezpečnost, eh, tak je řada věcí, které jsou povinné. Jistě můžeme diskutovat o eh, airbezích, o bezpečnostních pásech, dalších věcech, které jsou povinné. Podobně tak i u motocyklů některé věci jsou povinné. Takže eh, prostě měl by to být systém, který není možné deaktivovat. A eh, kdyby byl instalován na některých mobilních zařízeních, to by pak nemuselo vždy fungovat tak, jak to má. A tady je přece v sázce lidský život. Eh, je tady, jde tady o podobnou věc jako u celé řady dalších aspektů, které rozhodují o bezpečnosti a tudíž o životě Eh, lidí. Tak bychom mohli eh, každoročně zachránit eh, tisíce lidských životů a e-call by měl fungovat. Nemělo by to být otázka volby. Thank you very much. Děkuji vám. Chtěl by prosím ještě někdo vystoupit? Jestliže ne, tak dávám slovo panu Kalapetinilovi, který se vyjádří a pak dám se opět slovo paní Sehnalové. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl velice poděkovat celému výboru IMCO a konkrétně zpravodajce paní Sehnalové, protože my si myslíme, že tady je odvedena velice dobrá práce, je to důležitá věc, hovoříme přece o bezpečnosti lidí. Návrh, tedy je řečeno názor komise eh, o těch různých skupinách eh, návrhů tak tedy první věc, otázka, zda by systém e měl být volitelný. Tady komise samozřejmě nesouhlasí s takovým návrhem, protože my si myslíme, že kdyby systém byl dobrovolný, tak by to určitě velice snížilo uh, užitečnost celého systému. Eh, pakliže existují nějaké specifické aspekty, uh, tak není možné celé, celou řadu nástrojů deaktivovat, když jde o bezpečnost. Dále otázka cíl tohoto návrhu. Cílem je poskytnout všem občanům EU stejně rychlou možnost eh, tísnového volání v případě eh, nehody. Takže nemělo by být možné systém deaktivovat. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká eh, pole působnosti návrhu a je tady návrh rozšířit eh, povinnost tohoto systému. Myslíme, že ty dvě kategorie, o kterých se hovoří, by umožnily pokrýt 90 eh, to znamená drtivou většinu nových vozidel. Posouzení dopadu a posouzení eh, nákladu a výnosu, což je postup, který se dělá u každého legislativního návrhu, se zaměřuje na eh, tuto věc. To znamená, že když jde o nějaký, eh, nějaké vozidlo, například o motocyklu, zda tam je možnost spuštění takového tísnového volání. Proto e, je otázka, jak velice širokou působnost by to mělo mít. My si myslíme, že v této podobě to ovšem pokrývá opravdu drtivou většinu nových vozidel. Další skupina návrhů se týká e, data vstupu v platnost. Samozřejmě vstup v platnost znamená, musíme vědět, kdy bude vůbec návrh schválen a bude to postupné zavádění, protože eh, legislativa se týká pouze nových typů vozidel. Takže si myslíme, že bychom asi měli zachovat návrh komise. Vzhledem k tomu, že od tohoto data vstupu v platnosti se to nebude týkat úplně všech vozidel, nýbrž pouze nových typů vozidel, čili plné plné spuštění systému bude vyžadovat několik let. My si tedy myslíme, že by bylo dobré zachovat návrh komise. Ale pokud já vím, tak e, to opravdu mnoho času na přípravu systému neskýtá. To je pravda. Další skupina pozměňovacích návrhů se týká e, otevřené platformy. Otevřená platforma to je věc, která je dost odlišná od systému e-call. Současný návrh se zaměřuje výlučně na systém e-call, tedy tísňové volání. Eh, další varianta, kterou by byla otevřená platforma, to je samozřejmě věc, eh, kterou jsme ochotni diskutovat, ale tam by bylo třeba udělat jiné posouzení dopadu, uvažovat jiným způsobem, bylo by třeba provést další eh, výzkum. My to tedy rozhodně do tohoto návrhu zařadit nemůžeme. Návrh se týká pouze tísňového volání. To se týká také TPS, Third Party Service, E, opět e, to je podobné, je tam je zapotřebí mnohem sofistikovanějšího zařízení než u systému e-call, který my navrhujeme. A z tohoto důvodu si opět myslíme, že i v tomto případě u TPS by bylo zapotřebí jiných úvah, jiného návrhu. A jak řekl pan předseda, otázka ochrany osobních údajů je v tomto případě TPS odlišná. Eh, jiné informace se předávají v takovém případě, když tam nejde o to spuštění eh, v případě nehody eh, vozidla. Je to prostě otázka využití jiné karty mobilního volání. Takže to je vlastně u, to, u TPS jde o to, že systém je stále plně online. Dále ehm, od směrnice, která pokrývá otázku ochrany soukromí, to je zohledněno v našem návrhu. Jestliže jednoho dne dojde k aktualizaci eh, příslušné směrnice, automaticky bude také aktualizována směrnice o e-call, protože ta se odkazuje na, platná, na platný předpis ochrany osobních údajů. A poslední skupina pozměňovacích návrhů se týká Eh, řešení, které podle našeho názoru neodpovídá otázce bezpečnosti eh, u přenosné platformy. Eh, to je ještě i další důvod. Takovéto zařízení nedává žádnou záruku o crash proofingu. A v případě, že jde o tísňové volání, je to spuštěno tím, že, že došlo k závažné Eh, nehodě. Nějaký přenosný systém, který můžete mít ve vozidle, to vůbec neznamená, že takové zařízení eh, nebude poničeno tou nehodou, ke které dojde. Takže já myslím, že tímto jsem eh, se vyjádřil ke všem těm skupinám pozměňovacích návrhů, takže tím asi své vyjádření ukončím a jsem vám k dispozici, kdybyste měli nějaké otázky. Děkuji vám za Eh, velmi souhrný pohled na věc. Myslím, že jste skutečně většinu těch bodů eh, vyčerpali. Jestliže se nikdo další nehlásí, dám opět slovo paní Sehnalové, aby se mohla vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. A aby nám řekla, jaké další kroky nás v časovém harmonogramu čekají a také, kdybyste nám řekla, jak to pokročilo ve výboru pro dopravu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji samozřejmě všem kolegům za e, připomínky, e, které jdou, myslím, eh, v podstatě stejným, stejným směrem. Děkuji i komisi za e, vyjádření se k těm okruhům e, pozměňujících návrhů. Já musím za sebe jako za zpravodajku říct, že e, s většinou těch komentářů, nebo v podstatě se všemi těmi komentáři se, e, se, se stotožňuji. E, Eh, já samozřejmě vnímám, že ten termín nebo otázka termínu bude eh, téma, které eh, budeme muset nějakým způsobem vyřešit. Ehm, realisticky, a, mm, protože na jedné straně tady máme otázku rychlosti, ehm, na druhé straně máme otázku připravenosti a toho, aby ten systém, pokud už jednou bude fungovat, byl skutečně spolehlivý. Není to samozřejmě také pouze Evropský parlament, který bude rozhodovat o termínu, ale máme e, své protěžky v radě a e, tam já spolehám na e, řecké předsednictví, které Eh, v podstatě avízovalo, že e-call bude jedna z jeho eh, prioritních oblastí v rámci oblasti dopravy, takže pokud chceme zavádění systému e-call urychlit, tak eh, ten míč je samozřejmě také částečně na, na, straně, na straně rady. Jsem ráda, že komise považuje termín října 2015 za Eh, za realistický. Eh, já bych tento termín ráda, ráda držela eh, jako pozici Evropského parlamentu, ale jako jsem si vědoma toho, že se, vá, že se to váže prostě na celkové schválení, na, na, na samozřejmě existenci delegovaných, delegovaných aktů, e, takže v tenhle ten moment nemám připraveno, připraven nějaký e, návrh eh, jiný než, než ten, jaký byl v, v původním návrhu. Eh, pokud se týká eh, otevřené platformy, tak eh, tady souhlasím s tou poznámkou, že bychom se jí měli věnovat ve zvláštní, ve zvláštní legislativě. Konec konců tímto směrem šly i e, moje pozměňující návrhy jako, jako zpravodajky a samozřejmě souhlasím s tím, že ta ochrana osobních údajů musí být v tom návrhu naprosto nespochybnitelným e, způsobem e, ošetřena, tak abychom se vyhli různým, různým spekulacím na, na téma sledování a, a, a podobně. Pokud se týká Mm, dalšího eh, postupu, tak v podstatě dnes eh, probíhá rovněž debata na výboru TRAN, který bude zítra hlasovat o, o návrhu rozhodnutí a také o stanovisku pro, pro náš výbor. Eh, výbor ITRE bude hlasovat 9. ledna. Ehm, neznám ještě úplně ehm, otázku výboru, výboru LIBE, nicméně pro náš výbor z toho výboru vyplývá, že eh, kompromisní návrhy budeme posuzovat 22. Eh, ledna a hlasování na našem výboru by mělo proběhnout 23. ledna příštího roku. Takže já, já opravdu pevně doufám, že eh, se nám podaří eh, udělat tu zprávu takovou, aby ten, eh, ta její podpora mohla být co nejširší. Opravdu se těším na spolupráci se zpravodají, i dosud byla vynikající, takže věřím, že se nám podaří tuto z mého pohledu opravdu eh, důležitou zprávu pro evropské občany schválit ještě během našeho mandátu. Děkuji. Well, I think, um... Děkuji vám. Jednoznačně do toho 23. ledna to budeme stihnout. Výbor Libe říkal, že tu zprávu přijme 9. ledna a pokud já vím, tak eh, to zkrátka stihnout musí. Pokud to nestihnou, no, tak na ně zkrátka budeme muset počkat, ale upřímně řečeno nevím, proč bychom eh, eh, měli být nějaký, ex, nějací extra tolerantní, oni na to měli spoustu času a já jsem to jasně řekl předsedovi výboru Libe. Toto je příliš důležité, než abychom umožnili další zdržení. Ale každopádně závisíme i na výboru Libe. Vím, že vy spolupracujete také se zpravodajem ve výboru TRAN velice úzce. Konec konců máme paralelní návrh ve výboru TRAN, eh, který se týká této sítě, takže z hlediska parlamentu eh, je to proces velmi inkluzivní. Zangažování jsou v tom téměř všichni a děkuji paní Sehnalové za množství práce, které do toto v našem výboru i ve výboru TRAN vložila. Dobrá, takže se posuneme eh, teď k dalším, dalšímu bodu na eh, našem pořadu jednání pro dnešní odpoledne. A teď půjde o kompromisní návrhy ke stanovisku pro eh, výbor Ekon, co se týče pravidel upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. Pan eh, Andreas Schwab je eh, zpravodajem a jsme velmi rádi, že je dnes mezi námi. On nám o tom určitě bude povídat z hlediska eh, svého pohledu jakožto zpravodaj. Pan Schmidt je pak navrhovatelem stanoviska za tento výbor. Předloženy byly čtyři kompromisní návrhy, máte je k dispozici. Pan Schmidt se o nich jistě zmíní. Eh, potom pan Švab, paní Rapty, paní Rühle a eh, pak ještě já jsem na tom spolupracoval s Ashley Foxem, eh, s mým kolegou, ale jeho poznámky mám já a přednesu vám je sám ke kompromisním návrhům. Tady teď již bez zdržování má slovo pan Ole Schmidt. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych na začátek poděkoval všem kolegům, nicméně vy už jste to udělal za mě, takže já už všechny vyjmenovávat nebudu. Děkuji všem kolegům za pomoc a za snahu dosáhnout kompromisu. Chci říct, že toto je velmi komplikované téma A e, je fakt, že velmi často mají různí kolegové různé názory na e, toto téma jako takové, což je něco, o čem jsme dlouze s kolegy diskutovali, zejména s panem Švábem. E, pokud vím, pan Šváb je právník a já jsem pouze sprostý politik takže občas zkrátka jsou mezi námi třenice. Nicméně i přesto si myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Já už jsem několikrát eh, říkal, a řeknu to znovu, že si myslím, že eh, toto téma je velmi důležité. Dokonce i třeba eh, v tomto výboru by člověk mohl mít jiný názor, pokud třeba já budu příště řádným členem výboru Ekon. Myslím si, že tento výbor má povinnost zaměřovat se hlavně na otázky spotřebitele. A to možná jaksi obecnějším způsobem. Myslím si, že pokud Evropa, Evropská unie, má dospět eh, nějakého funkčního jednotného trhu, musíme i v této oblasti učinit konkrétní kroky. A jak víte, máme zde velmi vážné problémy. Já to, že máme problémy, svým způsobem chápu, nebo že jsme měli tyto problémy, ale on už nám dochází čas. Není možné o dokončení jednotného trhu neustále jen mluvit, je potřeba to konečně udělat. A proto je potřeba legislativa a určitá míra regulací. Máme zde tři kompromisy. První se týká těch eh, společných žalob. To je asi takto nejkontroverznější, co zde máme. Myslím si, že tento text, tedy ten kompromis, dá spotřebitelům značnou šanci, aby dospěli kompenzace. Nejde o žádnou sociální agendu, jde o spravedlivou spotřebitelskou agendu. A myslím si, že jsme dospěli kompromisu, který budou sdílet všichni. V druhém kompromisu jsme pak dosáhli toho, že bude možné, aby strany i dále v tom distribučním řetězci rovněž dostaly kompenzace, což tedy zvýší počet případů, které se dostanou k soudu. Nicméně zahrnuli jsme sem i pojistku, kterou se eh, vyhneme eh, přílišné kompenzaci. Eh, a, to, a zde souhlasím, že toto skutečně riziko je. Za třetí, I zde probíhala diskuse do hloubky a nevím, jestli se na tomto tématu shodneme, ale pro mne podle mého názoru 90 eh, až 95 změn v této věci může být spíše škodlivých. Já si myslím, že klidně můžeme předpokládat, že kartely jsou špatná věc a poškozují spotřebitele. Pro mne je kartel, ehm, neřekl bych urážka, ale rozhodně to není slušné slovo. A proto si myslím, že tento kompromis je velmi rozumný. Protože žalobcům dáváme dostatečnou šanci, aby dostali odškodné za Eh, utrpěné škody. Takže to jsou ty hlavní komponenty těch kompromisů a doufám, že zítra při hlasování dospějeme ve finále dohody, kterou pak předáme výboru Ekon. A tam pan Šváb si vezme ten druhý klobouček, eh, který bych měl třeba možná mít i já, eh, Nicméně to už se tady dostáváme do působnosti ekonu. Každopádně, pane předsedo, já si myslím, že my jsme tady od toho, abychom hájili spotřebitele. A pro mne toto je, a to už od začátku, kdy jsem v parlamentu, a to tu nejsem tak dlouho jako někteří kolegové, už od začátku si myslím, že skutečně je potřeba dosáhnout nějakého rozumného systému pro hromadné žaloby. Ne tedy ten americký systém, nějaký lepší systém. A věřím, že tímto ho dosáhneme. Každopádně děkuji za podporu a spolupráci všem. Ono je vždy hezké vědět, že e, i když třeba spolu nesouhlasíme, tak se nakonec nějakým způsobem shodneme, a nebo když se neschodneme, tak se shodneme, že se neschodneme. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, pane eh, kolego. Andreas Schwab má slovo, eh, tedy pán s dvěma kloboučky, aby se tak řeklo. Spravodaj a stínový spravodaj v jedné osobě, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vy už jste to sice říkal, ale já bych přece jenom ještě rád poděkoval panu Šmitovi a všem ostatním za velmi konstruktivní diskusi k otázkám sdělení výboru pro vnitřní trh prostřednictvím tohoto stanoviska, jaké signály vyšleme. A já si myslím, že jsme se vydali na velmi konstruktivní cestu a chtěl bych proto tento konstruktivní dialog ocenit a nechci ho bourat jaksi příliš kritickými komentáři. Zejména bych nerad, aby mi paní Rapty zase říkala, abych eh, toto téma respekt a hlavně v tomto výboru nějakým způsobem eh, přeháněl nebo naopak zjednodušoval. Toto je zkrátka výbor, který vypracovává stanovisko k výboru Ekon a to znamená, že říkáme politicky, jak jsme na tom, co si myslíme o možnostech vnitřního trhu a o žalobách o náhradu škody. E, a zejména se to týká spotřebitelů, kteří jsou poškozeni ze strany kartelu. E, a nemyslím si, že jsme e, tohoto sdělení v rámci těch kompromisních návrhů dosáhli. E, myslím si, že z právního hlediska e, máme ještě určité problémy. Ta pravidla, o kterých hovořil pan Schmidt, to nejsou politické věci. v právních procesech, zejména v trestně právních procesech, musíte věci dokazovat. A to i v občanskoprávních procesech. procesech. E, vždy je tam e, takový trošku tenký led, když hovoříte o předpokladech, e, jaké, byly, jaké bylo chování poškozeného, jaké bylo chování obviněného, mohl vědět, že ty škody vzniknou v nějaké podobě. Pokud platí pravidlo o předpokladech, tak se svým způsobem mění důkazní právo a celé ty procesy se dosti komplikují. E, jsem velmi rád, jak to říká kompromis 1, my nechceme hovořit o e, jaksi trestních škodách. My chceme upravovat pouze případy hromadných, hromadných žalob. A myslím si, že e, tento kompromis kolegy Šmita to velmi dobře popisuje. Nebudu zatěžovat kolegy tím, že bych zabíhal do příliš velkých podrobností, e, nicméně jsou zde určité, určité e, pozměňovací návrhy, které bych e, nerad schválil přes ty politické politická, přes ta politická sdělení 72, 76 a 64 pak eh, jsem i já sám některé své návrhy stáhl na základě diskusí se stínovými zpravodaji, protože chápu, že vysíláme hlavně politická, eh, politická stanoviska. Proto se těším na zítřejší hlasování Eh, protože, a to je teď tady jeden bod, který je s, s, s tím jiným kloboučkem, že se nám podaří tento návrh eh, schválit ještě před koncem legislativního období a ono to bude velmi, eh, on to bude velmi těžký úkol a proto je velmi dobře, že jsme tak připraveni ke kompromisům, protože i když zítra odhlasujeme, tak stanovisko výboru Jury bude 21. ledna a další pak bude 27. ledna Ovšem, i když tyto výbory budou pracovat tak rychle, jak mají, bude moci proběhnout pouze jedno třístrané jednání s jedním zástupcem nebo dvěma ze strany parlamentu, protože jinak bychom to nestihli. Takže eh, poté, co jsem teď tedy ukázal to, že my jsme dobrým příkladem kompromisu, musím říci, že i ostatní kolegové budou muset eh, být otevření kompromisům, pakliže skutečně chceme toto téma do konce legislativního období stihnout. Nicméně jsem přesvědčen, že má připravenost uzavírat kompromisy přispěje k tomu, že se nám to ve finále podaří. Děkuji vám. Děkuji. Paní Rapty. Ne, kyrie projedre, vcharisto. Proton na pojena mega... Děkuji vám. Především bych chtěla velice poděkovat panu Šmitovi. Naprosto souhlasím s jeho zprávou. Je to eh, zpráva rozhodující, zpráva nesmírně důležitá. Jeho práce byla důležitá, stejně tak jako spolupráce s námi na vypracování tohoto stanoviska. Pan Šváb tady působí v dvojí roli a když působíte v dvojí roli, tak ono je to možná jednodušší. Já působím v jediné roli a musím si s tím vystačit ale pan Šváb s těmi jsou dvojí rolí eh, nám prostě ukázal to pozitivní, eh, nebo ten cukr i ten byč. Řekl nám na jedné straně, že je pro to stáhnout některé pozměvací návrhy, chce tady projevit dobrou vůli, ale na druhé straně nám říká, že Chceme-li během tohoto volebního eh, období, aby jak stanovisko, tak vůbec zpráva byly schváleny, tak potřebujeme ještě mnoho kompromisů. Tak já to velice dobře chápu, ale mám pořád na mysli to, co zdůraznil pan Schmidt. Je velice důležité, abychom mohli zde v našem výboru mít na mysli ochranu spotřebitelů. A já opakuji, co řekl pan Schmidt. Kartely, dohody eh, v 85% případů, či dokonce ještě více procentech, rozhodně nejsou dobré pro zdraví eh, spotřebitelů a není to dobré ani pro zdraví podniků. My tedy musíme mít úkol chránit spotřebitele, e, zejména v dnešní době krize, e, kterou Evropa prožívá. Abych nebyla nespravedlivá, musím říci, že návrh komise má řadu pozitivních aspektů, ale co je velkou mezerou podle našeho názoru, podle názoru naší frakce, Eh, tak eh, se tady nepočítá eh, vždycky automaticky s kolektivní žalobou. Pan Schmidt navrhl čtyři kompromisní návrhy, se kterými souhlasíme. Odvedl dobrou práci. Nicméně jsou tady dva body, které, na které vidíme Eh, vidíme takové eh, rudé zbarvení, když se někdy říká, že něco je línie, za kterou eh, se nesmí jít, tak to má trošku jiný smysl. To znamená, že to je takové mm, nevstřícné stanovisko, ale my se naopak na to snažíme dívat v zájmu ochrany spotřebitelů. Kdo by tady viděl takovou nepřekročitelnou línii, ten by řekl, musíme prostě rozlišit eh, to, co je černé, co je šedé a co je bílé z hlediska přístupu eh, k důkazním listinám za konkrétních podmínek, aby bylo možné usnadnit eh, situaci té slabší straně a také, aby nebyly protiklady mezi jednotlivými státy. A teď se obracím na Andrease. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které předkládá 47 až 61, tam jsou pozměňovací návrhy, které podle našeho názoru eh, v podstatě mění celou strukturu, celou tu architekturu a vůbec cíl směrnice. To je náš názor. A byli bychom rádi, kdyby eh, pan Šváb eh, se nad touto otázkou zamyslel. Za druhé, chtěli bychom, a já bych řekla přímo musíme, eh, bojovat eh, ve věci eh, předpokladu škody. Podle našeho, nebo domněnka o vzniku škody. Podle našeho názoru je třeba, aby důkaz přinesl, předložil pachatel a nikoli ten poškozený. To nás přivádí k, k pozměňovacímu návrhu číslo 87 a 89. Dostáváme se eh, již eh, ke konci našeho vystoupení jménem frakce SAD. A zcela na závěr bych chtěla připomenout dvě věci. Za prvé, přístup pana Šmita vede k rovnováze mezi jednotlivými body. A řekla bych, že přístup pana Šmita opravdu je velice užitečný, zdůraznuju to je užitečnost pro občany, pro spotřebitele a to ve velice klíčovém období pro Evropu. A za druhé, ten směr, kterým se ubírá pan Schmidt, překračuje eh, určité hranice, přináší určitou inovaci. A pak, když se budeme ubírat touto cestou, tak si myslím, že můžeme získat důvěru občanů. A taková důvěra, to je věc, kterou evropské instituce velice potřebují, aby mohly pokračovat ve své eh, práci pro spotřebitele. Čeká nás zítra hlasování a já doufám, jak řekl pan Šváb, že půjde o hlasování, které přinese pozitivní dopady pro evropské občany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A myslím, že ještě bude mluvit paní Ryle. Já budu stručná. Chtěla bych poděkovat panu Šmitovi za dobré pozměňovací eh, kompromisy. Já se domnívám, že tady opravdu se klade důraz na ochranu spotřebitelů, to je input našeho výboru k práci ekonu. Na druhé straně bych se chtěla obrátit na pana Švába, chtěla bych mu poblahopřát Eh, samozřejmě, že je nutné kompromisy uzavírat, protože je důležité, aby tato legislativní opatření mohla být uzavřena ještě v tomto legislativním období. Uh, thank you very much. Just... Děkuji vám. A teď poznámky pana Foxe, které přednesu. Já jsem měl to potěšení, že znám jeho názor, protože on je právník je to také situace, kterou prožíváme v naší zemi, kdy měníme příslušné eh, předpisy v této věci a vnášíme do nich určité body, eh, které se ubírají tímto směrem. Pan Fox není nadšený kompromisy a my je tedy rozhodně nepodpoříme. Myslím, že to o tom již diskutoval podrobně s panem Šmitem, ale obecně za to mohu říci, že za prvé my nevidíme důvod, proč doporučení komise eh, umožnit režimy opt-in i opt-out, proč by toto mělo být zrušeno, proč bychom měli zavést pouze jeden režim. To jsou především eh, přece eh, žádosti o náhrady škody podle vnitrostátního práva. Vnitrostátní právo má eh, odlišné přístupy v jednotlivých státech k této věci. A tady tato flexibilita by se tím pádem zrušila. Také nás nenadchlo to, že mm, eh, orientační dokument komise je tady vlastně eh, zaměřen na to, že břemeno důkazu eh, je změněno. Vlastně to je přece věc, o které rozhodují vnitrostátní soudy. A bylo by tedy možné mít jasné, úplné orientační pokyny v takovém prostředí ve 28 členských státech, kde v soudy rozhodují o těchto případech. Pan Schmidt navrhuje, že zahrne můj pozměňovací návrh. Můj pozměňovací návrh ale toto vyškrtává a pan Šváb je vlastně na mé straně u takového návrhu. Myslím, že to bylo také zahrnuto do kompromisu. Pozměňovací návrh pana Švába Eh, vlastně ovšem jde jiným směrem. Já tedy nemohu přijmout, aby mé, můj pozměňovací návrh byl zařazen do kompromisu 3. Takže kdybyste byl tak laskav a vyškrtnul to stama, protože my vlastně říkáme přesný opak toho, co navrhujete. Naše právní tradice je odlišná eh, otázka, kdo přináší eh, břemeno, nebo kdo nese břemeno důkazu. Takže je zcela jasné, že tam, kde je jasně prokázaná škoda, tak je možné stanovit to výše škody, tedy domněnku o výše škody. Vlastně se tady obrací důkazní břemeno a to já nemohu eh, s tím souhlasit. Ale mám také dobrou zprávu, pane Schmidt. Myslíme si, že čtvrtý kompromis je přijatelný. Takže tolik eh, zpráva z naší zprávy, kterou jsem přednesl eh, v této fázi jednání. Já přeji panu Švábovi hodně úspěchu. Myslím, že udělal určitý pokrok a my potřebujeme učinit takový eh, pokrok si, my si uvědomujeme, že už dlouho se požaduje eh, ze strany občanů možnost mít eh, takovéto požadavky na náhradu škody. Pan Schmidt se snaží vypořádat s touto věcí, aby dal přístup občanům eh, k justici u takovýchto případů poškození práv spotřebitelů. Chtěl by prosím někdo ještě k této věci vystoupit? Jestliže toho tak není, tak se obrátím na komisi. Myslím, že pan Kubik eh, tady bude hovořit jménem komise. Prosím, chtěl byste se vyjádřit k pozněvacím návrhům? Děkuji vám, že mi dáváte slovo. Já mohu stručně hovořit o těch čtyřech pozněvacích, tedy kompromisních návrzích. Pokud jde o kolektivní náhrady, eh, jak jsem už řekl v minulé, eh, minulém kole diskuse o této věci, Komise přistupuje k otázce kolektivních náhrad, která je velice důležitá pro spotřebitele a další oběti. Přistupuje tedy k tomu horizontálně prostřednictvím doporučení. Jak právě o tom hovořil předseda, takové doporučení je flexibilní a ponechává členským státům dostatečný prostor pro vlastní posouzení, jak přistupovat k těmto kolektivním eh, žádostem problém neomezit to na pouze jeden mechanismus a to je vlastně také obsah kompromisního návrhu číslo jedna. Já mohu pouze zopakovat, že komise se rozhodla, že bude formulovat doporučení a podle našeho názoru to je nejlepší způsob, jak nyní eh, pokračovat. A za dva roky uvidíme, do jaké míry se podle toho členské státy chovají. Můžeme přejít dál. A já velmi vítám kompromis který je navržen pro tu otázku domněnek, ale současně také poskytnout určitý mechanismus, jak zabránit eh, mnohonásobnou odpovědnost, či na druhé straně bych řekl ještě také nedostatečnou náhradu. Já myslím, že to je dobré řešení. Eh, otázka kartelů. Od pana Švába jsme slyšeli, že se domnívá, že eh, použití domněnky možná není eh, dostatečně dobrý postup pro procesní právo. No, a tedy prezumpce je tady dostatečně dobrý princip, jak k tomu přistupovat. Jestliže ze studií vidíte, že v 95% eh, případů kartely přinášejí poškození, no tak pak eh, samozřejmě eh, je možné toho vycházet. Ovšem eh, to smysl této věci není příliš sáhlý. Prostě vychází se z toho, že poškození není nulové. Je nad nulou, ale je na soudci, aby samozřejmě eh, podle mm, eh, těch různých eh, podkladů rozhodl. Já bych jenom řekl, že to jde, myslím, dobrým eh, směrem a kompromis bude možné najít a já jsem velice rád, že jsem tady slyšel od uh, různých řečníků, jak chtějí této věci postupovat. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl by ještě někdo další hovořit? Tak dávám slovo panu Šmitovi, aby schrnul diskusi. Děkuji vám tak já myslím, že dosáhneme eh, dost dobrého kompromisu zítra. Protože když jsem vás všechny poslouchal, a děkuji vám za vyjádřené stanoviska, tak eh, tady mám domněnku, že se blížíme tedy k dobrému kompromisu. Já eh, myslím, že to je dobré stanovisko pro výbor Ekon. Řekl jste, pane předsedo, že pan Fox není nadšený, není příliš nadšený. No, ale já nic takového nežádám. Prostě na konzec stačí, když zmášnete ten správný knoflík při hlasování. A bude to krok vpřed. Chceme-li věc vyřešit před koncem našeho volebního období, tak něco udělat musíme. A jak víme, a pan předseda to ví lépe než kdokoliv jiný v tomto sále, chceme-li někde pokročit, musíme dosáhnout kompromisu a e, všichni budeme stejně spokojení či nespokojení. To se nám může povařit. A já věřím, že i ECR konec konců nezablokuje kompromis, na kterém jsme se tady dohodli. A na závěr ještě řeknu, že se zabývám otázkou pojištění či důchodových reform. Pane předsedo, když se podíváte na to, co se děje v, ve Spojeném království, tak můžeme říci, že regulujete prakticky všechno. Eh, vláda, ve které vy sehráváte hlavní úlohu, tak je překvapivé, jak tato britská vláda uh, co všecko tato vláda dělá. A já, jakožto liberál, musím říci, že některé věci, které zavádíte, jsou možná dobře míněny, ale rozhodně nejsou liberální. Tak konec konců já věřím, že se vám toto eh, minimalistické eh, vidění věce mm, bude moci, bude pro vás přijatelné. Děkuji vám eh, za tento za tuto pečlivou analýzu toho, co se děje ve Velké Británii. Já jsem však velmi konkrétně říkal, že máme velice důležitou reformu spotřebitelského zákona, která je vlastně poháněna tím přeskumem směrnice o právech spotřebitelů, ale možná snad budeme eh, sem zakomponovávat i určité možnosti toho, aby spotřebitelé mohli eh, jaksi spochybnit výsledek eh, nějakých veřejných procesů. No nic, ty kompromisy, myslím, dostanou eh, značnou většinu a dostanou se až k panu Švábovi na stůl, který pak s nimi eh, něco udělá. Každopádně to bude vyžadovat úzkou spolupráci. Eh, tedy, máme půl šesté a musíme začít s posledním bodem. Pan zpravodaj se právě podepisuje, jak vidím. Takže počkáme, až si pan Hans Peter Mayer sedne, aby nám mohl představit další bod na pořadu jednání. Takže souborné přepravní služby a poskytování cest s asistencí, jak víte, na tom už jsme pracovali v minulosti. Eh, proběhlo s panem Majerem slyšení s odborníky. Pan Majer vypracoval zprávu, kterou teď máme ke zvážení, přičemž termín pro pozměňovací návrhy je tento čtvrtek. To už doufám jste věděli a třeba už mnozí z vás návrhy připravují. Za chviličku dostane slovo pan Hans-Peter Mayer tedy, ale pak je tady Sergio Koferáty, eh, tady náš pilný místopředseda, který je stínovým zpravodajem za SAD. Liberálového stínového zpravodaje nemáme, nevím, jestli pan Chacimakakis přijde. A pan Schmidt to dělá, dobrá paní Rühle, která je stínovou zpravodajkou úplně pro všechno, má na starosti určitě i toto. A paní McClarkin je zde za ECR, pan De Jong tady není, ani pan Salvini. Nože dobře. A za Evropskou komisi ještě se podívám, kdo tu je. Paní Manfredy? Ne, promiňte, já se vám omlouvám, já vás nevidím, vy jste tady rozprostření dnes po celé místnosti. Takže paní Manfredy, a pan e, Matěk. Výborně, oba vás zde vítám. Začneme tedy rovnou diskusí. Eh, jako první dostane slovo pan Hans Peter Mayer. Máme na tuto diskusi hodinu, Eh, já vás jenom upozorňuji, že v 6.30 přesně nám naservírují to občerstvení, takže čím déle budeme zde, tím eh, kratší dobu budeme mít jaksi napití, abych tak řekl. Eh, nicméně dobře, slovo má pan zpravodaj. Ja, danke schön. Děkuji. Postupovat velice rychle, abychom skutečně mohli potom zavčas začít s recepcí. Vážení kolegové, Předtím, než vám podám přehled o mé zprávě, tak bych chtěl zdůraznit, že bylo velmi obtížné v té krátké době přečíst všechna stanoviska, prodiskutovat tato stanoviska a pak vypracovat vyváženou zprávu. Snažili jsme se tedy pracovat co nejlépe. Ale jsem si jist, že ještě všichni nejsme úplně spokojeni jsem ochoten i nadále diskutovat, zvláště ohledně pozměňovacích návrhů, které teprve přijdou ze strany kolegyň a kolegů. Já ještě připravuji rozšíření a zlepšení toho dosavadního textu. Ještě eh, překladatelé zapomněli přeložit první pozměňovací návrh, protože se domnívali, že tam se jedná čistě o lingvistickou záležitost. Není to tak, tam je problém definice, tedy je to obsahová záležitost. To znamená, to je ten pojem cesty s asistovanou přípravou. V Němčině Baustein-Reise a nakonec tedy jsme se dopracovali k německému znění Verbundene Reise Arrangement, tedy cesty s asistovanou přípravou. Jde tady o zásadní otázku, zda chceme minimální nebo plnou harmonizaci. Návrh komise v tomto ohledu není úplně zjevný a jednoznačný. Já se domnívám, že je nutné zajistit jednotnou ochranu evropských spotřebitelů a jasná právní pravidla Tady nejde o to, zda e, tady budou jiná práva 16 kilometrů od hranice jedním nebo druhým směrem. To bychom neměli mít. Měli bychom mít jednotná pravidla na evropském vnitřním trhu z hlediska ochrany spotřebitelů. Jde tedy o jednotný přístup. A proto, abychom to e, zaručili, tak eh, se domnívám, že by bylo dobré převzít nejdříve zkrácenou verzi té směrnice o spotřebitelích, ta je celkem nesporná, a to k tomu připom, přidáte další nové body. Pokud to tato směrnice hm, nestanovuje, tak členské státy mohou si ponechat svoje vnitrostátní eh, předpisy. To znamená, Tady existují přísnější nebo méně přísná pravidla z hlediska ochrany spotřebitelů. Takže pokud to neupravuje směrnice, je možné toto ponechat. To není můj eh, vynález, ale eh, snahou je, abychom měli ve společné směrnici stejná ustanovení. Já tím nechci nějakým způsobem snižovat význam této harmonizace, ale chci zajistit jakýsi jednotný přístup k této problematice. V každé harmonizaci máme určité výjimky, tak jako u zákonů. A je možné tedy vyjmout určité, určitá ustanovení, například u e, prázdninových cest Mm, je možné v Německu uplatňovat přísnější pravidla. Slyšela jsem, že například ve Francii je jednotné ručení eh, jak cestovní kanceláři, tak prostředkovatelů, i když tady to není úplně zjevné, jasné. Co se týče pole působnosti, eh, jedná se o nabídky právnických a fyzických osob a Eh, zde jde o to, že pokud tyto osoby nemají z toho přímý finanční zisk, tak by neměly být součástí této, eh, tohoto textu. Jsou to například sportovní akce nebo školní cesty nebo charitativní cesty. Ty by neměly být tedy zatíženi eh, tímto ručením a mm, pojištěním vůči náhradám škod. Takže zde došlo eh, k určitým reformulacím v mých návrzích. Co se týče služebních cest, tady se domnívám, eh, že bychom eh, měli mít jakousi rámu, rámcovou dohadu, ale tady nejde o to, jestli se nějaký podnik specializuje na služební cesty nebo nikoliv, ale pokud skutečně nějaký podnik se za, zabývá organizováním těchto služebních cest, neměl by spadat do působnosti. Pak jsou tady další výjimky z hlediska takzvaných doplňkových služeb. To znamená, že zde uvádíme, že pokud jsou tady doplňkové služby, které jsou součástí souborné služby pro cesty, neměly být předmětem speciálního pojištění. Dejme tomu, že máte nějakou cestovní kancelář, která zorganizuje souborné služby pro cesty a pak například eh, si zarezervuje místo ve vlaku na letiště, tak tento transfer by neměl být tedy eh, předmětem nějakého eh, zatížení z hlediska pojištění. A co se týče souborných služeb pro cestu, tak ty samozřejmě by měly být zajištěny proti Eh, insolventnosti. Často máme eh, souborné služby pro cesty eh, s doplňkovými cestami, které nejsou tedy zásadně důležité. Ty by také neměly spadat například vlak, kde je možné tedy využít lůžkovou část nebo ferry, kterou si zarezervujete a máte tam možnost tedy přenocovat to není definováno jako souborné služby pro eh, cestu. Dále, co se týče hotelové branže, ta by neměla být příliš silně zatěžována. To znamená, čisté eh, hotelové přenocování a eh, potom k tomu ještě cesta vlakem, která ovšem není hlavní součástí, tak to by také nemělo spadat do těchto souborných služeb pro cestu. Něco jiného však je tehdy, kdy mm, například se chci účastnit nějaké akce a k tomu potřebuji eh, přenocovat. Pak se jedná o něco úplně jiného. Tady je otázka, co je podstatné a co je, jaký druh má ta daná, jaký charakter má daná cesta. A podle toho jsem eh, tedy předkládal návrhy. Vedle těch definicí, eh, kde byl byla problematika mm, soustředěna zvláště na pojem cesty s asistovanou přípravou. Dále jsou tady problémy s informacemi. Já se domnívám, že není možné přehánět počet informací, které se mají předávat. To je potom nepřehledné a mm, vlastně ochrana spotřebitele ztrácí smysl. Takže hlavní informace se musí týkat zrušení smlouvy, podmínek odstoupení form, eh, od smlouvy. To znamená eh, pouze to omezit na tyto zásadně důležité informace. Další bod, co podle mého názoru schází v návrhu komise, je zrušení smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní eh, prostory tady ten cestující by měl mít možnost 24 hodin po té smlou, u podepsání smlouvy zrušit tuto smlouvu. Eh, samozřejmě to by ovšem eh, nemělo eh, platit například při rezervacích last minute ale samozřejmě o tom můžeme ještě diskutovat. Ale principiálně bych chtěl zavést toto právo na zrušení smlouvy v rámci ochrany spotřebitele. Musí to být rozumně omezeno. Cestující v každou dobu by měl mít možnost odstoupit od smlouvy v rámci tedy přiměřených poplatků. Někdy se mohou objevit eh, jaksi neočekovatelné události, například válečný stav a podobné takovéto mimořádné události, kdy tedy cestující by měl mít možnost odstoupit od smlouvy bez poplatku. To by ovšem nemělo být možné, pokud ten cestující už znal tento stav a tyto mimořádné události při rezervaci a teprve později si to rozmyslel a řekl si, že riziko je přece jenom velké. Takže to záleží na jeho odpovědnosti. Šestý bod. Dojde například také změně cesty z důvodu organizace nebo organizátora této cesty, pak ten cestující by měl mít možnost tedy odstoupit bez poplatku. To znamená, eh, on by měl mít možnost v takovém případě odstoupit o smlouvy. A v tom případě i eh, je nutné vypořádat pojištění, které bylo uzavřeno. A teď je změny cen k tomu bude stále docházet, zvláště při dlouhodobých rezervacích těch cest. Takže tady jsou případy navýšení cen. To by se mělo přenášet na spotřebitele pouze tehdy, pokud je to nad 3 Ne každé malé navýšení by se mělo přenášet na spotřebitele, neměl by ten spotřebitel platit více. Takže když je to pod 3%, tak je to takzvaná bagatelní cena nebo navýšení ceny. Co se týče eh, poklesu, tak to musí být vždy vypořádáno ku prospěchu spotřebitele, ale je tady opět limit 3%. A samozřejmě, že ty změny cen jsou vždy propojeny s administrativními náklady, takže tady by měl být možný poplatek ve prospěch podniku, například 10, eh, pardon, 10 euro na osobu. Takže pokud ovšem se eh, navýší ceny o více než 10 nebo dojde k výrazným změnám, tak vedle bezplatného odstoupení od smlouvy měl by mít cestující možnost také na alternativní objednání jaksi rovnocené cesty. To je nové. To znamená, že e, není možné tedy když máte rodinu, kde máte čtyři osoby a pokud mají těsně před začátkem cesty platit o 10% více, tak mnoho rodin si to nemůže víceméně dovolit. A v takovém případě, pokud dojde k navýšení o 10%, samozřejmě pouze možnost odstoupit taky není postačující, takže by se měla připravit alternativní nabídka. To je samozřejmě problematické v případě špičkových eh, období takže je na pořadateli, aby předložil takovým rodinám alternativní návrh. Můj návrh je takový, že ten cestující si má vybrat mezi třemi možnostmi, pokud dojde k navýšení ceny o 10 Za prvé, akceptovat tedy cestu za těch zvýšených cenových podmínek. Za druhé, akceptovat alternativní nabídku cesty. A nebo třetí možnost, odstoupit od smlouvy s možností okamžitého proplacení, včetně těch vedlejších služeb. Další bod. Důležitým bodem je také ochrana před insolvencí. Tady jsme si všichni zajedno. To platí nejenom z hlediska finančního zajištění, ale znamená to také, že cestující musí mít eh, možnost na zpětný, zpětnou cestu, zpětný návrat. To neznamená, že vždy je nutné okamžitě eh, dané cestující přemístit zpět. Tady eh, by se to mělo odlišit podle situace. Pokud dojde tedy k insolvenci, tak cestující by měl mít možnost být okamžitě přepraven, anebo tedy se přizpůsobuje dané situaci, včetně tedy vedlejších služeb. Co se týče ručení bez zavinění, tak si myslím, že tato odpovědnost bez zavinění je v pořádku, pokud nastanou eh, mimořádné okolnosti, které neumožňují zajistit návrat a v tom případě je zde odpovědnost bez zavinění a probíhá to tak, že cestující musí mít možnost sám si zajistit uh, ubytování, pokud organizátor toto ubytování nemůže nebo nechce zajistit. To je jiné než od práv cestující, kde je nutné zajistit eh, mm, ubytování v případě takovýchto událostí. V tomto případě ten spotřebitel musí mít možnost volby. Takže já navrhuji, aby cestující pokud si sám musí najít ubytování, tak buď má šanci mít ubytování na tři dny bez nějakého omezení, anebo na pět dnů si zařídí toto ubytování, kde je 100 euro na noc. Chtěl bych zdůraznit, že tento bod je zvláště obtížný, protože tady se objevila celá řada různých modelů a myšlenek. A probíhá tady paralelní jednání ohledně práv cestujících. Tam také ještě nepadlo konečné slovo. Takže zítra bude rozhodovat TRAN a uvidíme, jaká modrá, moudrá rozhodnutí se objeví tam. Takže, co se týče koncepce odpovědnosti bez zavinění z hlediska snížení ceny, tak se domnívám, že eh, tady může dojít k situaci, kdy se objeví mimořádné události, nedojde k dostatečnému naplnění smlouvy a tudíž riziko eh, odpovědnosti se musí rozdělit 50 na 50. To znamená, není možné, aby pořadatel cesty nebo cestující nesl eh, celou tíži těch poplatků, musí se to rozdělit 50 na 50. Pane předsedo, to je vše. Já jsem vaše podněty již tady zpracoval a dovolil jsem si udělat tuto, tento stručný přehled. Děkuji. Eh, děkuji. Já jsem pouze chtěl zajistit, že všechno stihneme. Děkujeme vám za velmi komplexní popis toho, co všechno chcete změnit. Teď tedy stínový zpravodajové. Nejprve pan Koferáty. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Je velice důležité, že se komise rozhodla nám tuto směrnici předložit ke schválení, protože tím pokryjeme takové neustále vákuum, které nám zde přetrvává. Nesmíme zapomínat, že ta předchozí směrnice je z roku 1990. A v mezidobí se celá situace naprosto proměnila. Dnes se hodně používají sítě, počítačové vyhledávače a jiné pomůcky a proto je potřeba se pokusit přemostit tu propast, která nám zde za uplynulé období vznikla. Komise a zpravodaj mají k dispozici celou řadu nových argumentů, které eh, jsme si právě vyslechli. Eh, já eh, tedy teď nebudu zdržovat tím, že bych ehm, zbytečně zacházel do podrobností, ale chtěl bych zdůraznit několik bodů, o kterých já jsem přesvědčen, že jsou důležité právě pro tento výbor. My se zabýváme hlavně spotřebiteli a proto je potřeba zajistit, že všechna ustanovení v této oblasti budou řádně právně zpracována a že budou srozumitelná. To musí být naše východisko. Zároveň samozřejmě musíme zajistit dostatečnou bezpečnost co do materiálních náhrad pro ty, kteří mají používat ta ustanovení, o kterých zde mluvíme. Jsou zde určité otázky, které si e, vyžadují e, speciální status a jsou důležitější než jiné věci. E, já tu teď nechci jaksi upostraňovat některá témata, ale řekněme, že v naší každodenní činnosti vidíme nějaké vzorce chování, které musí nutně mít prioritu a proti kterým musíme být chráněni. Řekněme, že se nějakým významným způsobem změní definice eh, souboru přepravních služeb, těchto balíčkových služeb. Eh, potřebujeme, aby spotřebitelé výslovně souhlasili s takovouto změnou. To tak dnes vždy není. A jakákoliv změna z jakéhokoliv důvodu velmi často v praxi znamená velmi vážné změny. Před stanovením hodnoty nového balíčku je důležité, aby spotřebitelé byli plně angažováni a aby explicitně se všemi změnami souhlasili. Komise hovoří o určitém limitním navýšení cen, jak co se týče zvýšení ceny jako takové, tak eh, co se týče jaksi prodloužení doby komunikace. To je velice běžný jev. Eh, je to v podstatě něco, co vystavuje spotřebitele rizikům. A já si myslím, že je důležité zavést sem jaksi obsáhlejší limity, obsáhlejší omezení. zejména omezení týkající se možností poskytovatelů služeb o navýšení cen. A myslím si, že to musí probíhat v delším časovém úseku, než jak navrhuje komise. Jinak si spotřebitel třeba bude muset vybrat, aniž by měl alternativu, eh, kterou by měl k dispozici jako běžný uživatel. Eh, ovšem tato teoretická alternativa se pak potom vůbec nemusí stát konkrétním Eh, konkrétním reálným, eh, konkrétní reálnou situací. Hovoříme zde také o určitých předpokladech, co se týče eh, kompletnosti informací a včasného poskytování informací. Co tím myslíme? Myslíme tím obsah informací, ale také to, jakým způsobem se ty informace poskytují. druhů spotřebitelů je spousta. Někteří raději používají počítače, někteří, ať už z jakéhokoliv důvodu, raději chtějí věci dělat na papíře. A tím pádem eh, ten časový úsek, druhy informací a nástroje pro eh, posílání informací je potřeba nutně vybírat případ od případu, tak abychom zajistili, že eh, ti, kteří cestují, mají náležitou možnost volby a cítí se dostatečně chráněni, tak jak by být měli, zejména co se týče jejich základních práv. Zde bychom se snad aspoň trochu mohli inspirovat eh, jinou oblastí, kterou zkoumá tento výbor. Je to oblast trošičku jiná. Eh, občas hovoříme o klíčových informacích pro investory. a Hovoříme o politice, která se netýká jednotlivých spotřebitelů nebo investorů, ale spíše společností, které používají shodné metody v této oblasti. Vypracovali jsme určitý výběr z kterého jsme pak vyvodili velmi precizní závěry. Takže si myslím, že co se týče kritérií, která můžeme používat eh, pro tento výběr, možná bychom mohli použít přesně stejnou metodu, trošičku ji třeba upravit, a použít ta kritéria pro nové věci tak, aby se mohla vztahovat i na tento sektor. Pokud se nám tedy podaří nám všem eh, se soustředit na ta nejnutnější témata, budeme mít eh, ještě relativně dost času vše vyřešit. Pokud eh, nezajistíme dostatečnou úroveň bezpečnosti a dostatečný stupeň jistoty, protože věci se od roku 1990 skutečně změnily, Eh, bude to problém. Věci, život a vůbec vše se mění až na naši legislativu, která pak zaostává. Hovoříme konec konců o 25 letech, takže to musíme nějakým způsobem dohnat. Pan předseda bez mikrofonu. Pan Schmidt má slovo. Děkuji vám. Já jsem zde jako řečník jménem pana Chacema Kakise. Děkujeme zpravodaji za pečlivou práci a za to, že zdůrazňuje vyšší harmonizaci napříč členskými státy. Evropská unie je nejoblíbenější turistická destinace na světě a proto je potřeba mít aktuální právní předpisy pro eh, sektor cestovního ruchu a pro ochranu spotřebitelů. Eh, bereme na vědomí důležitost toho, aby se zajistilo, že si spotřebitelé uvědomují, co kupují a aby byli plně chráněni proti insolvencím, proti zrušeným pobytům a tak dále. Eh, je potřeba zdůraznit, že nelze brát ze zřetele místní ekonomiku, která může být poškozena eh, nerealistickými kompenzacemi Eh, je potřeba, aby kompenzace byly úměrné zakoupenému balíčku služeb. Já sám za sebe bych se pana Majera pak rád na něco zeptal. Vy navrhujete plnou harmonizaci, pane kolego. A v textu odkazujete na dvě města, Cáchy a Eupen, což je někde u hranic nizozemském, pokud vím. Nebo není? Je to v Belgii. Já se omlouvám. Krát, zkrátka jsou to dvě města na různých stranách hranice. Eh, rád bych slyšel vaše komentáře každopádně. Eh, je to vůbec proveditelné? Můžete té maximální plné harmonizace skutečně dosáhnout? To je totiž to, co navrhujete přece. A my víme, že to může být dosti ožehavé. Další otázka. My všichni cestujeme a používáme k tomu nejrůznějších balíčků čehosi. Ale chci se zeptat, eh, kde je ta hranice naší vlastní odpovědnosti? Víte, já mám takový pocit, že ten limit se tak jaksi stále více přibližuje tomu, že vlastně jednotlivec vůbec není odpovědný za to, co sám dělá. A to je, myslím, dosti ošemetná věc. Možná byste to mohl trošičku rozvést. Eh, máme tady různé katastrofy, nehody a lidé mají pocit, že pokud je něco špatně a nejsou plně chráněni, tak to všechno aby se tak řeklo, zacvaká vláda. E, já ten argument svým způsobem chápu, ale řekl bych přece jenom, že je to složitější než tato základní premisa. Děkuji vám, paní Rüle má slovo. Děkuji vám. E, chci poděkovat panu zpravodaji. E, ve velmi krátké době učinil skutečně mnoho a zjasnil velmi mlhavé pojmy. Nicméně přesto i já mám otázky. Mám podobné otázky jako pan Schmidt. I u mne začneme otázkou maximální harmonizace. Viděli jsme, že e, vlastně žádná oblast není pod takovým tlakem, tlakem jako cestovní ruch. Má smysl zde jít cestou plné harmonizace? Nebylo by lepší dát členským státům více manévrovacího prostoru, aby se sami mohli přizpůsobit? Já si e, nemyslím, že ten tlak na přizpůsobení a ten tlak na změnu od roku 1990 do teď se zpomalí. Já si naopak myslím, že se zrychlí, zejména kvůli vlivu internetu. A proto se chci zeptat, jestli ta maximální harmonizace je to nejlepší, k čemu máme zavázat členské státy. Zda eh, to nelze udělat jinak. O tom nejsem přesvědčena. A nejsem ani přesvědčena o tom, že jste našel správné řešení, co se týče oblasti působnosti. Eh, u těch takzvaných paušálních cest nebo eh, část, eh, jaksi eh, cest, které jsou určitou součástí balíčku. To jsou takové věci na půl cesty. Pokud takovéto služby budou s něčím navázány, s něčím svázány, tak ty nabídky a případné služby a krytí vám zmizí. Spotřebitelé musí být informováni o tom, kdy jaké služby přesně dostanou. A proto je potřeba diferenciovat. A vše rozhodně není jasný, jasné. A souhlasím s panem Šmitem. Ehm, musí být každá nabídka tedy jaksi full service, aby se tak řeklo. Ehm, jak sem chcete zavést transparentnost? Ehm, jak by to bylo nejlepší? Za třetí, a to je také věc, ehm, kterou bude potřeba prodiskutovat, je otázka služebních cest. Já zatím nejsem rozhodnuta, zda by nebylo nejlepší je z tohoto vyjmout, protože mají úplně jiný charakter než cesty jaksi za, um, za turistikou, aby se tak řeklo, a nejsem si jistá, jestli patří do této směrnice, zda eh, by neměly být součástí obecnější výjimky pro služební cesty. Eh, nicméně přes ty otázky skutečně mě ohromilo, co jste všechno stihl udělat a e, zkrátka budeme to muset ještě probrat. Děkuji vám. Děkuji a paní McClarkin jako poslední stínová zpravodajka. Děkuji vám. Já jsem ráda, že jsem stínovou zpravodajkou k tomuto. Já si myslím, že toto je směrnice, kterou je potřeba aktualizovat, nejenom proto, aby reflektoval současný stav věci, ale aby sem dodala jasnost pro spotřebitele co do jejich práv a krytí. Na tomto základě si eh, myslím, že je správné eh, ptát se, jak jim pomáháme lépe se rozhodovat, ale jak zároveň nezatěžovat firmy. A nebo jak brát eh, možnosti spotřebitelům, například možnosti vybrat si mezi službami. Je to velmi těsný rozvrh. Já jsem anglický překlad dostala teprve minulý týden, proto se soustředím jenom na několik málo oblastí a snad budeme mít možnost diskutovat o tomto tématu ještě někdy v budoucnu. Je jasné, že hlavními příjemci, hlavními li- lidmi, kteří z tohoto budou mít prospěch, budou spotřebitelé. Konec konců největší kupní síla je právě u spotřebitelů, co by soukromých osob, takže z toho musíme vyjmout musíme vyjmout firmy. Ehm, musíme sem zavést něco o tom, že se to týká cestování pouze, když někdo cestuje na své vlastní jméno. Tím pomůžeme spotřebitelům, eh, co by tedy eh, fyzickým osobám a eh, třeba i malým firmám. Já mám trošku problém s pojmem cesty s asistencí. Možná bychom toto mohli změnit na něco jako cesty s eh, nápomocí, protože cesta s asistencí tak trošku implikuje, že s vámi jede nějaký asistent a třeba vám pomáhá se hýbat. Eh, to bychom tedy měli nějakým způsobem změnit a možná změnit tuto definici i pro společnosti. A myslím si, že definice obecně budou asi ten nejtěžší úkol, který je ještě před námi. Je potřeba zajistit, abychom my chápali, co ty definice znamenají, ale aby tomu rozuměli i firmy a aby tomu rozuměli i běžní občané aby tak dobře chápali, jaké jsou jejich povinnosti a práva. Ehm, možná by tady pan zpravodaj mohl trošičku rozvést otázku, jak budeme komunikovat s koncovými spotřebiteli. Ehm, jak si to představuje? Je potřeba jim nějakým způsobem sdělit příslušné informace. Také eh, se zabývám tím, jak stanovíme definici té hlavní nebo významné součásti daného balíčku. Vím, že tady se hovoří o 20%, Eh, toho skládání balíčku a že toto už by se považovalo za významný podíl, ale já nevím, jestli to je spotřebitelům tak jasné. Jestli, já nevím, 20% něčeho je významný díl. Těžko říct, eh, je otázka, jak se tyto služby prodávají spotřebitelům, pokud tam budou bude nějaká popiska, já nevím, firm, eh, služby, které do tohoto balíčku spadají, jsou, a teď já nevím, ubytování a tak dále a tak dále. Ehm, takže je otázka, jak se ty služby budou prezentovat. Ehm, jde o ten hlavní prvek dané cesty a myslím si, že tento pojem je dosti netransparentní. Předložím také několik eh, pozměňovacích návrhů, které budou eh, mazat ustanovení ehm, o eh, těch různých formách tisku. Já si myslím, že to už je teď zastarala, nemusíme to sem dodávat. Asi bude lepší a snazší aktualizovat informace o balíčcích online, protože online spotřebitelé dnes většinou své cesty plánují. Ehm, musíme si však dát pozor na harmonizaci ehm, smluv o poskytování služeb cestovního ruchu. Já bych nerada, aby některé členské státy přišly o výhody, které mají, ať už kdekoliv v Evropě. Proto představím pozměňovací návrhy v tomto duchu tak aby členské státy například mohly uplatňovat přísnější systémy, pokud je mají, anebo systémy, které jsou kompatibilní. A toto je tedy um, ta další důležitá věc, tedy přepravní služby a cesty s asistencí. To musí být služby, které přepravují jaksi cestující. E, to je ten zásadní prvek zde. ale opět se tím vracím k eh, té definici pojmů. Eh, myslím si, že pro spotřebitele bude zavádějící, kdyby název eh, této směrnice byl jakýmkoliv způsobem nepřesný. V tom jsem přesvědčena, že mě kolegové podpoří. A jak se oddělí balíčky od těch cest s asistencí nebo od přepravních služeb, od souborných přepravních služeb? Ehm, zkrátka balíček je něco, co si zamluvíte, objednáte najednou. jednou Eh, ty služby probíhají najednou a potom eh, ty přepravní služby jsou třeba v rámci 24 hodin eh, vpředu nebo vzadu od tohoto balíčkového programu. A pak se také musíme zabývat otázkou práva na odstoupení od smlouvy. Aniž bychom ovlivnili možnost zakoupit si dovolenou na poslední chvíli last minute nebo hotelový pokoj last minute. Víte, ono bude velmi složité, aby eh, eh, si lidé vůbec mohli koupit takovouto službu, pokud budou mít velmi dlouhou lhutu na odstoupení od dané smlouvy. Takže způsob rezervace, způsob odstoupení od smlouvy, to jsou společně s tím předchozím eh, mé první domněnky, k tomuto tématu práce už byla odvedena celá řada, ale zbývá ještě stejně tak mnoho. Věřím, že i do budoucna bude naše spolupráce plodná. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Teď tedy zde máme ještě tři poslance, kteří chtějí vystoupit. Paní Styler, paní Hanslik a paní Geiler. Takže vás poprosím o komentáře a pak si ještě vyslechneme komisi, takže prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, já budu stručná, protože vidím, že čas nás tlačí. Ehm, já vítám návrh komise celkově vzato, i tu práci, která se tady odvádí, ale eh, pak eh, Níme Klaren eh, opravdu upozornila na tu mm, věc terminologickou, cesta, cestování eh, s asistenci. To je opravdu anglicky trošku eh, eh, složité. Stejně tak jako linked travel, spojená přeprava. Já jsem pracovala v, s jedním britským proslancem a právě otázka to assisted, eh, asistovaný, s asistencí, tak to já jsem právě myslela na tu práci, kterou já jsem tehdy eh, vykonávala eh, k, při cestování do Londýna, kdy šlo o vyloženě specifický typ asistence, takže as, cestování s asistencí, to je opravdu velice um, problematické, jak definovat takovýto pojem. A dále otázka linked travel. Uh, uh, opravdu musíme přemýšlet o tom, co všechno přináší sebou slovo eh, assisted. Musíme přemýšlet o něčem, co nebude příliš úzké a co nebude také eh, eh, omezovat různé typy služeb. Musíme se dívat na to, jak se to všechno vyvíjí, jak eh, se to spoje s dalšími věcmi. To musíme mít eh, na mysli, když máme eh, za cíl ochranu spotřebitelů. Takže, pane Koferaty, potřebujeme něco, co bude jasné, co bude dostupné. To je velká výzva v našich různých jazycích, ale je důležité, abychom to pojmenovali správně. Děkuji zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům a myslím, že jdeme dobrým směrem. Uh a já se těším na další postup. Děkuji, pane předsedo. Paní Hanslík. Děkuji, pane předsedo. Já chci začít tím, že poděkuji zpravodaji a poděkuji všem stínovým zpravodajům. Já souhlasím s většinou návrhů zpravodaje. Mám tři poznámky. Souhlasím s tou možností odstoupení od eh, smlouvy zdarma. Vy jste eh, hovořilo o maximálním zvýšení 10 eh, čili takový práh který dává možnost odstoupit od dohody bezplatně. Ale eh, máme-li rodinu čtyř, pěti osob, které cestují společně a když si to vynásobíte těch 10%, tak už to může být eh, přece jen velký problém pro takovou rodinu. A může to znamenat velké výdaje. Já tedy myslím, že spotřebitel by měl mít možnost odstoupit od takové smlouvy bezplatně. Myslím, že to je přece dohoda, která zavazuje obě strany a taková dohoda by měla znamenat schválení e, ze strany e, cestujícího, kdykoliv dojde k tak velké změně, když se změní cena zájezdu. Takže já bych tuto pozici rozhodně mohla podpořit. Za druhé, článek 11, oddíl 5. Myslím, že eh, odpovědnost organizátora je možné eh, omezit na tři aspekty, aniž by se uváděly sumy. Jestliže je odpovědnost omezena na 100 eur a nemáme-li tady žádný, eh, žádný časový limit, tak to může vést takové eh, situaci, že takové řešení nebude eh, prospěšné pro příslušné strany. V praxi by to znamenalo, že to nebude možné pokrýt náklady ubytování Nevíme, eh, zda 100 eur bude dostatečné za pár let na třídenní pobyt. Takže si myslím, že bychom měli zůstat spíše u pojmu eh, požadavku tří nocí, tří noclehů. Dále 18 měsíců jako lhůta eh, pro uplatnění této směrnice, to není dostatečně dlouhá doba. Nebude to dostatečné, protože když vezmeme v úvahu, legislativní proces na jedné straně a vliv eh, tohoto nařízení na podniky na druhé straně, protože podniky musí mít dost času, aby se přizpůsobili nařízení, tak eh, myslím, že lhůta 24 měsíců by byla bezpečnější. Abychom měli jistotu, že nařízení bude náležitě uplatněno. Ano, chceme-li, můžeme se dohodnout i na 12 měsících, ale nebudeme mít vůbec žádnou záruku, že členské státy to uplatní náležitě, správně. My chceme chránit spotřebitele na jedné straně, ale na druhé straně chceme chránit i postavení podniků, podnikatelů, protože i ti musí mít velice jasnou situaci. V každém případě děkuji zpravodaje k vynikající práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Hanzlík a ještě paní Weiler. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom pár bodů. Nechci zacházet do podrobností, protože jsem také všechno ještě nepřečetla, to přiznávám, pane Majere. Nebude pro nás situace lehká nebo lehčí, kdybyste vypracovali jakousi synopsis abychom přesně věděli, co se tedy změnilo oproti textu z roku 90 z hlediska směrnice. A co se týče nás v Německu, ale myslím, že se to týká i ostatních kolegů, kolegyně Miklárko o tom již hovořila, Tady je totiž celá řada judikátů, které již padly, a to vnitrostátně a eh, i na evropské úrovni. A e, tyto judikáty možná byly základem orientace nového návrhu. Já vím, že například v Německu padla celá řada rozhodnutí ohledně insolventnosti takže bylo by dobré, kdybyste nám řekl, co se zásadně změnilo z hlediska současné situace a z hlediska roku 1990. To je jedna věc. Druhá věc. Vy jste hovořil o právu na odstoupení s určitým omezením v případě politických nepokojů a katastrof a tak dále. Zůstává to stejně, jako to platí nyní eh, v Německu například eh, ministerstvo zahraničních věcí Eh, v Německu může říci například varujeme, abyste navštěvovali v tento okamžik Egypt. Jak to potom bude fungovat, když lidé to neberou na vědomí nebo to ignorují, tak nedostanou žádnou náhradu škody? A, a kdo teda to bude respektovat, jak tam se bude tedy postupovat, protože to je dosti závažná věc, když ministerstvo zahraničí řekne, v tomto okamžiku to není například vhodné cestovat do určité země, takže to jsou ty zásadní a co se týče mm, té lhuty z hlediska eh, transpozice, eh, je nám všem jasné, že to je velice složité, většinou se používá lhůta dvou let, takže já myslím, že by to bylo tady smysluplné. Chceme to dokončit ještě do závěru tého, tohoto legislativního období, chceme to skutečně přijmout do konce tohoto legislativního období. Já myslím, že by to bylo velmi důležité, kdybychom to do dubna nějakým způsobem stihli, takže pár slov k harmonogramu také. mikrofon pana předsedy. Takže nikdo další nežádá o slovo. Já myslím, že není. Musíme dát slovo komisi. A e, možná některé poznámky byly směrovány takto. Prosíme tedy o schnutí ze strany komise a případné zodpovězení otázek. Dám slovo panu Manfredimu. Bude pan Manfredi hovořit jménem komise? tedy paní Manfredy a pan Matiak také případně může doplnit a pak dostane slovo znovu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Komise se může eh, připojit k poslancům a poslankyním, kteří děkovali zpravodaji za velice dobrou práci ve velmi krátkém čase. My vítáme pozměňovací návrhy, které jsou navrženy k tomu, eh, to textu, jde to správným směrem, dolaďuje to celý text a určitá ustanovení. Máme některé oblasti, kde bychom chtěli vyjádřit určité obavy v této fázi. Jsou to ty obavy, které se týkají definice rozsahu působnosti. Jak víte, bylo by dobré mít opravdu jasnou definici, co je eh, soubornou službou pro cesty, co jsou eh, připojené služby a to, co je ta druhá kategorie. My nemáme eh, velké námitky k takovému to změnu, takovéto změně terminologie, ale je důležité, aby to bylo jasně definováno. V pozněvacím návrhu 29, kde se eh, hovoří o této oblasti zejména, je tam uvedeno zejména a pak je seznam určitých služeb, které by měly být nazývány eh, soubornými službami a je to nevyčerpávající seznam. Eh, tady možná by bylo dobré trošku zúžit tu komisi, tu, tu definici, aby bylo co nejméně odlišných interpretací textu v různých členských státech. Tady by bylo lepší tuto věc eh, doladit spíše, než to mít jako otevřený seznam eh, nevyčerpávajícího typu. My také přemýšlíme o tom, že jako pan Meyer, jak eh, tuto těžkou práci zlepšit, když stanovíme přesné hranice, mm, například kombinace eh, zájezdových služeb, to je tedy otázka, jak přesně to definovat, jaké řešení tady najít. Stejným způsobem bych chtěla upozornit na některé původní obavy, které se týkají pojmu ancillary services a také dodatečné balíčky. Například pozměňovací návrh 23, 36, máme eh, porozumění pro záměr, chápeme tomu záměr, který zatím stojí, za důvody, proč by zpravodaj chtěl vyjasnit, že některé tyto služby by měly být mimo pole působnosti této směrnice, ale máme určité obavy. Nebude-li opravdu zcela správná definice, pak spotřebitelé nebudou rozumět tomu, co, čeho se to týká a čeho se to netýká. Bylo by tedy eh, dobré věnovat velkou pozornost formulacím, ale chápeme eh, ten záměr, co je třeba vyloučit eh, ze směrnice. Například pozněvací návrh 68 a definice, co se stane v případě vis major, eh, jaká je tady hranice počtu nocí, které musí či nemusí poskytnout organizátor cesty. Ta Eh, záměru, který chci zopakovat ze strany komise. Je tady potřeba, aby bylo vše konsistentní. Eh, kolegislátor také bude rozhodovat eh, i z hlediska nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Chtěli bychom, aby řešení byla mm, stejná, či lépe řečeno, aby byl malý rozdíl těch prostě řešení, když se berou v úvahu eh, další odpovědnosti organizátora v různých typech situací. Tak ehm, mohli bychom brát eh, jako základ pro další změny eh, to, co se bude měnit ve směrnici o právech cestujících v letecké dopravě. Návrhy, které jsou v návrhu zprávy, Ehm, chceme s vámi prodiskutovat a opakujeme, nemáme žádný dogmatický přístup eh, o úrovni harmonizace, která by měla proběhnout. Ehm, komise by se samozřejmě snažila, aby členské státy hovořily pokud možno stejným způsobem, stejným jazykem, ale jsou oblasti, které si asi zaslouží eh, vyšší harmonizaci než jiné oblasti ale vaší úlohou během celého jednání zde i v radě bude snažit se najít pragmatická a eh, schůdná řešení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní Manfredy, za, tato, za tyto odpovědi. Pane Majore, je za pět minut půl sedmé a za chviličku nás čeká venku koktejl. Já věřím, že budete náležitě struční. A pak eh, už se můžeme věnovat dalšímu programu. Děkuji. Já samozřejmě také čekám na tu recepci, ale pokusím se to skrnout. Otázka plné harmonizace nebo minimální. Tady musíme zapřemýšlet. Máme, dejme tomu, pořadatele cesty, který eh, to, tuto cestu podniká, organizuje a pak jsou tady lidé, kteří na něm závisí, z jakého letiště začínám, kde přistanu, bude to se spoždění nebo zavčas. A to vše se odehrává v rámci EU, nikoli v rámci jednoho členského státu. Velice často se děje, že e, v případě těchto souborných přepravních služeb e, sice je cesta zprostředkována v jednom členském státě, ale pak je prováděna v jiném. Takže e, jaká práva tady musíme uplatňovat vnitrostátní anebo plně harmonizovat? Je to obtížné, to jsem také řekl na začátku, proto jsem navrhl, abychom převzali některá ustanovení ze směrnice ohledně práv cestujících, protože Eh, tam už jsme si zvykli na to, že bychom měli postupovat pokud možno jednotným způsobem. Já jsem tedy vstřícný a otevřený, to jsem již řekl na začátku, ale musíme si eh, uvědomit, že to jsou cesty, které se neodhrávají v rámci jednoho členského státu, ale pokrývají mnoho členských států. Možná ještě zareaguji na kolegu Ole Schmidt. My nechceme, aby vlády eh, chránili spotřebitele. Tady jde o to, aby eh, podniky uplatňovaly pravidla ochrany. To je část diskuse, kterou jsme ještě neuzavřeli. Například z hlediska vztahu vůči Gibraltaru. My nechceme, aby eh, byly k těmto povinnostem zavázány státy. My chceme spotřebitelům dát práva aby se obraceli se svými požadavky na pořadatele cest. Takže nemělo by to záviset na tom, eh, odkud startuji, kde přistávám. Cestující musí eh, vždy mít práva na ubytování ať eh, a další služby bez ohledu na podrobnosti průběhu. Takže nemělo by to záviset na tom, v jaké zemi náhodně dochází tedy eh, k té konečné destinaci. Takže měly by se tady uplatňovat principy harmonizace. Zaznělo tady mnoho názorů kolegů v tom smyslu, že potřebujeme lepší diferenciaci, lepší definice, jasnější vymezení. Plně s tím souhlasím, já jsem se o to pokusil v rámci toho rychlého postupu a budu rád, pokud dostanu návrhy na upřesnění, protože tady musíme pokud možno upřesnit a e, jednoznačně stanovit linie. Co se týče služebních cest, i to tady zaznělo. V podstatě by bylo dobré tady mít rámcovou smlouvu mezi podnikem a organizátorem cesty. Jde o to, zda si to rezervuje jako poslanec, jako právník nebo jako podnikatel. To se musí nějakým způsobem precizovat. A někdy je to mix. Eh, Podniknout cestu, která nakonec se přemění ve služební cestu, nebo naopak cestuji někam služebně, pak si řeknu, je to úžasné, zůstanu tam ještě jeden týden na dovolené. Takže eh, jakým způsobem toto definovat? Je to eh, převážně služební nebo soukromá cesta? Jak říkám, jsem otevřen, určitě můžeme diskutovat o všech těch bodech, které tady zazněly. A co se týče vstupu v platnost, já myslím, že tady je lhůta 18 měsíců, tedy mělo by se to v této lhůtě převést do vnitrostátního práva. A vstup v platnost to je ještě o půl roku později tak, aby zvláště podniky se mohly přizpůsobit a nastavit na mm, tato ustanovení takže v podstatě je to 21 měsíců, tak aby tady byla ještě určitá pojistka. Srdečné díky všem, stínovým zpravodajům zvláště, kteří se intenzivně zabývali tímto tématem. Děkuji dalším kolegům. Je to velmi široké téma. Je tady mnoho jednotlivostí které, ke kterým je možno přistupovat různým způsobem. Musíme si vždy rozhodnout, jakou možnost tedy použijeme, ale to je úkolem zákonodárců. Takže těším se na další spolupráci s kolegy. Děkuji. Well, thank you very much for you. Děkuji vám za zvládání této věci. A Někteří už mají připravené pozměňovací návrhy, ale dohodli jsme se, že bude protažena se. Ještě jedno rozšíření. Kdy se bude hlasovat? V březnu, na plenárce v březnu. První čtení. Uvidíme, jaké budou zpětné vazby rady. Nemůžeme očekávat, že do té doby už dojde k určitému konečnému závěru, takže nemůžeme ještě přistupovat k trialogu do té doby. Takže plán je takový, že 11. února budeme hlasovat. Já myslím, že bude hodně pozměňovacích návrhů, což je dobře. A 18. prosince ve 12 hodin v poledne bude termín pro překládání. 22. 23. ledna budeme eh, diskutovat, eh, dále se dostaneme k hlasování. Já vám děkuji a jsem velmi rád, že můžeme přerušit zasedání. Já úplně těmi dveřmi nevidím skrz na skrz, ale myslím, že by tam měly být venku eh, připraveny eh, skleničky. Eh, máme tady také zástupce litevského předsednictví. Já bych chtěl poděkovat litevskému předsednictví a doufám, že se k nám připojíte, paní Manfredy a její kolegové také a e, také tlumočníci. Kdybyste se s námi chtěli připít na Vánoce, také jste vítání. Zítra budeme pokračovat 9 hodin ráno, prosím. E, a nezapomeňte hlavně, že v 9 hodin 45 minut budeme mít hlasování.